Take your places. I want to make a, a prompt start. No, zaměte prosím svá místa. Potřebujeme začít, protože máme velmi nabitý program. No, prosím o ticho a prosím, abyste se posadili. Begin with the We begin with the adoption of the agenda. Začneme přijetím, agen- přijetím pořadu jednáním. Nebudeme mít obvyklých eh, pět minut k dobru, protože program je opravdu nabitý a děkuji všem, kteří jsou zde včas, tak abychom mohli začít. Eh, přijímám pořad jednání, pokud jste tady už připraveni. Jak víte, tak eh, bod 18, druhé výroční fórum přesídlování a znovusídlení k 25. listopadu 2014, tak tento bod byl přesunut. Pokud nemáte námitky, tak eh, tímto přijímáme pořad jednání. Budeme mít eh, tady jako hosty dva ministry za lotyšské předsednictví, pana Kozlovského a eh, jeho kolegu, kteří nám řeknou také něco k této platformě. Vítám oba ministry a samozřejmě vás ještě formálně přivítám, až přijde na řadu váš bod, bod pana Kozlovského a Rasnače. Sdělení předsedy. Ještě jednou vás prosím, abyste se usadili. Nejdříve, jaký je náš dnešní jazykový režim. Dánština, řečtina chorvačtina, tyto jazyky nemáme dnes bohužel k dispozici v rámci tlumočení, za což se omlouváme, stejně jako za malčtinu, která nebude k dispozici od půl šesté a e, zítra dopoledne také ne. Zítra 9.30 až 12.30 nebude malština. Za druhé, eh, revidovaný pořad jednání na 2015. Koordinátoři přijali následující doporučení, která se týkají kalendáří zasedání výboru LIBE v roce 2015. Máme tady mimořádné zasedání LIBE, které proběhne 27. ledna dopoledne od 9 do 12.30. Opět, pokud nemáte žádné námitky, tak eh, revidovaný kalendář tímto přijímáme. Máme opravdu nabitý program. Určitě chápete, milí kolegové, kolegyně, že jde o první formální setkání od útoku v Paříži. A protože tady nemáme žádný formální bod k následnému postupu na pořadu jednání, tak bych vám rád eh, nastínil, jaký je časový postup a eh, také bych chtěl nastínit, tak jak se k tomu bude stavět výbor Libe v rámci různých legislativních otázek v důsledku těchto útoků. Jakožto členové parlamentu a výboru LIBE budeme mít příležitost se zabývat eh, těmito otázkami. Řeknu vám, kde budou příležitosti diskutovat o těchto otázkách. Jaký je časový harmonogram? Na posledním zasedání výboru LIBE jsme samozřejmě velmi stručně hovořili o útocích v Paříži a bezprostřední pozornost jsme eh, věnovali eh, zachycení teroristů, eh, kondolování obětem rodin a podpoře svobody projevu. V následujících dnech se diskuze rozšířila na boj proti terorismu a na otázky radikalizace. A první věc, které bych se chtěl v rámci tohoto bodu věnovat, je otázka eh, naléhavého setkání ministrů pro vnitro v Paříži 11. Eh, ledna, kde se řešila řada otázek, mimo jedné zejména zachování a ochrana právního státu a základu demokracie, dále také eh, provádění usnesení OSN 1377 a 2178, dále boj proti radikalizaci, zejména na internetu, a celá řada dalších bodů, které velmi stručně projdu, například to omezení eh, dodávek nelegálních eh, střelných zbraní v Evropě, lepší sdílení zpravodajských informací, odhalování a screening eh, pohybů při cestování evropských občanů, jejich překračování externích hranic EU a případná změna Schengenského hraničního kodexu. Dále přijetí konstruktivního přístupu eh, v Evropském parlamentu k EU PNR, jména evidence cestujících, platí to také pro vnitroevropské eh, úkazy, pardon, údaje. Dále otázka GCTF a posílení spolupráce s USA a Kanadou a eh, také řešení těchto otázek na neformální zasedání rady HE e v Rize 29. ledna. Dva zpravodajové z tohoto výboru, výbor Libe, eh, se eh, zúčastní zasedání, neformální zasedání Rady 29. ledna. Dále. Samozřejmě všechny tyto body jsou eh, důležité pro náš výbor a kromě toho se budeme také přímo zabývat související legislativní prácí. Čekají nás široké diskuze, poměrně rozsáhlé diskuze Eh, už jsme to projednávali s koordinátory eh, výboru Libe minulý týden ve Štrasburku a tyto diskuze potom chceme ještě rozvinout se všemi členy výboru Libe. Eh, za třetí, chtěl bych říci, že v posledních dnech jsme vyslechli různé vedoucí osobnosti EU, e, které, EU, které hovořily o potřebě přijmout další opatření v rámci legislativy. A myslím, že mluvím za nás, za všechny, když řeknu, že je zapotřebí postupovat pečlivě. Neměli bychom věci uspěchat při vytváření nových nástrojů, ale měli bychom opravdu postupovat opatrně při eh, přijímání nových legislativních opatření. Dále je třeba postupovat obezřetně také při řešení otázek eh, boje proti terorismu a proti radikalizaci a přijetí příslušné cestovní mapy. Měli bychom zanalizovat všechny problémy, nedostatky a samozřejmě byť je nám jasné, že je zapotřebí jedna také rychle, tak eh, budeme budeme se snažit dostat naší legislativní roli. Rada a komise pracují na té cestovní mapě. 12. března eh, je naplánováno setkání Evropské rady. Co se týče časového harmonogramu a našeho zapojení, a to se týká také našich eh, dvou ministrů, kteří jsou zde dnes hosty, jsou součástí tohoto časového plánu, tak eh, pro Libe se to týká následných setkání a činností. A sice 19. ledna, to už proběhlo, jsme měli eh, radu zahraničních událostí, kde se hovořilo o externí dimenzi boje proti terorismu. Dále eh, skupina Rady pro operativní spolupráci a vnitřní bezpečnost, Rikozy se setkala včera 20. ledna. Dnes tady máme eh, dva ministry, kteří se stručně k této věci vyjádří. A tato otázka přijde na pořad také jako součást slyšení pan předseda se opravuje, jako součást pokládání otázek paní komisařce Jourové a panu komisaři Timmermansovi. Kolegium komisařů se setká dnes ráno a bude diskutovat o opatřeních proti terorismu. Dále, 27. ledna jsme poznali, kom, pozvali komisaře Avromopulise jakožto eh, a koordinátora proti eh, terorismu za EU a zástupce sítě RAN, Raising Awareness Network, a hovoří se o deradikalizaci. Dále 28. ledna plenární zasedání bude diskutovat o otázkách boje proti terorismu. Mnozí z vás se předpokládám zúčastní té diskuze a jde o zasedání skupiny 28. ledna Dále následující den 29. ledna bude neformální zasedání Rady JHA v Rize. Bude se opět diskutovat o boji proti terorismu. Já se zúčastním stejně jako minimálně dva zpravodajové výboru LIBE. Na začátku února francouzský ministr vnitra Kazenem eh, by se měl zúčastnit eh, zasedání eh, koordinátorů LIBE. Zatím to musíme ještě jeho účast potvrdit. V únoru eh, také Eurojust předloží eh, výboru Libe zprávu o eh, justici v otázkách trestních a bude se hovořit také o reakci na boj proti terorismu. 12. února bude Evropská rada zaměřena na otázky boje proti terorismu a bude přítomen předseda Evropského parlamentu. 18. února mezinárodní summit o e, boji proti e, násilnému extremismu. Bude tam prezident USA Obama. Od února do května by měl výbor Libe navrhnout e, zprávu z vlastní iniciativy, a to strategickou zprávu, která se týká radikalizace a boji proti zahraničním bojovníkům. V březnu mm, se budou konat slyšení o boji proti terorismu a rada JHE proběhne dál 12. 13. března a v červnu se bude řešit e, doložka o solidaritě, která má zabránit terorismu, různým hrozbám a tak dále. Jde také o odpovídající vyhodnocení hrozeb, které, kterým Unie čelí. Dále 4. února mm, zpravodaj a stínoví zpravodajové se setkají s národním experty v otázkách PNR a potom nás zpravodaj informuje o případném časovém postupu. Eh, taková jsou předpokládaná setkání. Eh, nejbližší setkání ve výboru Libe je 27. ledna. Milí kolegové a kolegyně, já se vám teď nesnažím mm, nadiktovat to, co nás čeká, ale chtěl bych s vámi naopak sdílet eh, Eh, určité nastínění toho, o čem se bude eh, diskutovat, o čem budete diskutovat vy jako členové Evropského parlamentu, jak bude probíhat legislativa. Jakožto výbor Libe hrajeme eh, v těchto věcech klíčovou roli. Samozřejmě v těchto, o těchto otázkách budete diskutovat také v rámci svých skupin, také jako jednotliví členové Evropského parlamentu, na základě také vašich zkušeností, tak jak tomu probíhá už do posud. Toho všeho jsem si vědom, ale mým úkolem je zajistit, abyste věděli, jaký je časový harmonogram a abychom měli ehm, bezpečné prostředí, jisté prostředí pro diskuzi o těchto otázkách i v rámci výboru LIBE. Takový je tedy dosavadní časový nástin eh, pro diskuzi o těchto otázkách eh, v reakci na události v Paříži příští formální setkání, eh, kde se budeme zabývat těmito otázkami 27. ledna, jak už jsem řekl. Hm, nepředpokládám, že k tomu máte nějaké připomínky už v této fázi. Pokud jste to všechny si zapsali, zpracovali, tak eh, myslím, že možná by bylo užitečné, kdybychom vám všem ještě eh, po dnešním setkání zaslali e-mail, kde budou veškeré tyto údaje a případně se po tomto e-mailu k tomu můžete ještě vyjádřit. Myslím si, že eh, teď můžeme přejít dalšímu bodu. Hm, jak už jsem řekla, náš program je nabitý a ehm, hm, měli jsme poměrně dlouhá sdělení předsede. Já bych odložil bod číslo čtyři, který se týká doporučení koordinátoru. To bychom předložili na příští zasedání, tak abychom se teď mohli pustit eh, rovnou do bodu tři, kde jde o priority lotyšského předsednictví. A, a navrhuji, abychom se vyslechli prezentaci dvou ministrů. Takže bod číslo tři Máme zde dva ministry, který se určitě vyjádří eh, i k těmto otázkám útoků v Paříži, ale také k dalším bodům. Máme tady eh, lotyšského ministra pro vnitro Richarda Kozlovského a Dintara Rasnače, ministra spravedlnosti Lotyšska. Oba vás vítáme zde v Bruselu, abyste nám odprezentovali priority lotyšského předsednictví a aby se nám řekli, jaké jsou příslušné odpovědnosti Eh, po vaší prezentaci přijdou na řadu koordinátoři a zástupci politických skupin, eh, kteří budou moci položit otázky, pak budou následovat odpovědi a potom bude druhé kolo otázek všech členů výboru. Eh, prosím všechny členy, abyste se ve svých otázkách omezili na dvě minuty. Pane Kozlovsky, vám dávám. Ne, omlouvám se, první na řadu přijde pan Raznač. Ještě než eh, si převezmete eh, slovo, tak bych vám rád poděkoval na všechna předchozí setkání, na všechny ty přípravné, za všechny přípravné kroky. Opravdu vám děkuji a předávám vám slovo. Dear Chairman, honorable member. Děkuji, vážený pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně, dámy a pánové. Je pro mě skutečně potěšením, že mohu být dnes zde přítomen a vést s vámi diskusi o prioritách lotyšského předsednictví v oblasti spravedlnosti. Vzhledem k rozmanitosti eh, jazykové v Evropské unii budu pokračovat eh, ve svém mateřském jazyce v lotyštině. Latvie ir pirmā. Lat... Pro, pro Lotyšsko se jedná o první předsednictví, které eh, zároveň přichází v době, kdy se své funkce zhostila nová Evropská komise a také nový Evropský parlament. A já doufám, že to bude znamenat začátek velice aktivní a produktivní spolupráce. Chci zdůraznit, že lotyšské předsednictví vkládá velké naděje do spolupráce s výborem LIBE. Úspěch eh, této spolupráce bude záležet na tom, jak efektivně budeme schopni řešit současné úkoly v oblasti spravedlnosti a bezpečnosti, a to jak uvnitř Evropy, tak za jejími hranicemi. Neočekávané tragické události, barbarské teroristické činy a následující události ve Francii v době prvního eh, týdne eh, lotyšského předsednictví připomněli Evropské unii, že teroristická hrozba je velice vážným problémem evropské bezpečnosti. Události ve Francii a v jiných zemích EU vyžadují společná evropská opatření. Lotyšské předsednictví tedy bude tvrdě pracovat na tom, abychom zajistili bezpečí evropských občanů a abychom hájili evropské hodnoty, jako je humanismus a svoboda v nejširším, nejširším slova smyslu. Chtěl bych zdůraznit, že lotyšské předsednictví rozhodně odsuzuje šíření nenávisti a intolerance, radikalizaci a fanatismus. A i my i nadále se budeme snažit zlepšovat spolupráci mezi zeměmi Evropské unie v boji proti terorismu chceme bojovat proti terorismu ve všech jeho podobách. Evropská unie proto potřebuje rychlá, koordinovaná a promyšlená opatření v bezpečnostní oblasti. Nicméně musí se e, opírat o základní lidská práva a občanské svobody. Vážení poslanci, vážené poslankyně, je třeba zajistit rovnováhu mezi veřejnými zájmy, vzájemnou důvěrou. To jsou priority lotošského předsednictví. Dovolte, abych se tedy nyní zmínil o tom, jaký je náš plán priorit. Za prvé, chceme dosáhnout pokroku v oblasti ochrany osobních údajů. to je taková priorita číslo jedna. Za druhé, chceme přispět k zachování evropských finančních zájmů. A za třetí, chceme posilovat práva podezřelých v oblasti trestního řízení. Nejprve k té ochraně osobních údajů. Chceme eh, dosáhnout maximálního pokroku v reformě ochrany údajů. Chceme zajistit na radě eh, všeobecný postoj, tak abychom mohli začít trialog co možná nejdříve. Příští týden se v Rize koná neformální rada ministrů eh, spravedlnosti a vnitra, kde se budeme zabývat příslušnými směrnicemi, a chceme celý tento proces urychlit. Lotyšské předsednictví naváže na práci předsednictví italského. Chceme vytvořit tak, takzvaný one-stop mechanismus. V této oblasti už se podařilo dosáhnout hodně a rada našla společný přístup k mechanismu a e, struktuře e, takového jednotného one-stop mechanismu. Myslím si <clears throat> totiž, že právě tento mechanismus je jednou z nejdůležitějších součástí nařízení pro evropské občany. Za druhé, finanční zájmy EU. Máme tři projekty. Za prvé je to eh, Evropský eh, veřejný žalobce. Potom to jsou pojistky v trestním řízení a projekt Eurojustu. Eh, pokud jde o evropského veřejného žalobce, potřebujeme přijmout rozhodující kroky na radě. Už se o tomto tématu diskutuje přes rok a lotyšské předsednictví chce eh, přejmout částečný obecný přístup eh, k hlavním článkům nařízení. Za tímto účelem jsme zahájili cílené diskuse na expertní úrovni k otázkám, které ještě nebyly projednány, tak, abychom se e, přiblížili k politickému rozhodnutí. Musíme zajistit, zajistit eh, efektivitu regulace a také nezávislost úřadu eh, veřejného žalobce. Dále eh, musíme vytvořit nástroj, který bude dost, mít dostatečnou přidanou hodnotu pro velké množství členských států. V této oblasti máme především zájem na spolupráci s Evropským parlamentem a Dále projekt eh, finančních zájmů EU. Latyšské předsednictví chce se hodně soustředit eh, na to, aby Rada s parlamentem našly společnou eh, vizi tohoto projektu. Chceme tedy úzce spolupracovat s Evropským parlamentem a jsem si jist, že výbor Libe a jeho podpora se hrají rozhodující úlohu v této záležitosti. Samozřejmě je tu řada otevřených otázek, zejména zahrnutí trestných činů v oblasti DPH do působnosti směrnice. To je důležitá věc jak pro parlament, tak pro Evropskou komisi. V těchto otázkách je třeba najít vhodné politické řešení, které bude přijatelné pro nás, pro všechny. Konečně projekt Eurojust. V prosinci jsme dosáhli částečného obecného přístupu na radě. Lotyšské předsednictví se domnívá, že je třeba zvýšit institucionální a operativní efektivitu Eurojustu. Úloha Eurojustu je zvláště důležitá při koordinaci vyšetřování trestních činů terorismu. Musíme zajistit rychlou výměnu informací. A u tohoto návrhu by lotyšské předsednictví chtělo dosáhnout schválení obecného přístupu na radě v březnu, což znamená, že rada pak bude připravena zahájit trialog s parlamentem a s komisí. Tento projekt souvisí i s eh, projektem úřadu eh, Evropského veřejného žalobce. Myslíme si, že teď je hodná situace na to, abychom postoupili s tím návrhem týkajícím se Euro, Eurojustu. chci zdůraznit, že pro nás je zvláště důležitá efektivní spolupráce eh, s parlamentem v oblasti Eurojustu. Dále práva eh, obviněných a podezřelých v trestním řízení. Lotyšské předsednictví eh, chce pracovat na třech textech v oblasti práv obviněných a podezřelých v trestním řízení. V minulém roce už byl zvolen, schválen obecný přístup ohledně práv dětí v trestním řízení. To bylo v červnu. Také obecný ehm, přístup ke směrnici o presumpci neviny. To bylo přijato v prosinci. Dámy a pánové, priority lotyšského předsednictví jsou jasné. Ochrana údajů, ochrana finančních zájmů EU a ustanovení týkající se trestního řízení. E, to jsou e, tři důležité priority, e, které, nebo jejichž řešení by mělo přispět k tomu, že Evropa bude bezpečnější tak abychom chránili eh, lépe práva těch nejzranitelnějších, jako jsou děti, a abychom posilovali naše ústřední hodnoty. Na závěr bych chtěla ještě říci, že jednou z hlavních priorit lotyšského předsednictví ve všech oblastech, včetně spravedlnosti, bude eh, užší spolupráce s zeměmi východního partnerství. růst v Evropě eh, bude úspěšnější v tom případě, že naše sousedi budou demokratičtější, bude tam eh, lepší situace v oblasti spravedlnosti a bezpečí. Eh, samozřejmě nás čeká hodně práce v této oblasti, ale lotyšské předsednictví je odhodláno pokračovat v diskusích, snažit se najít kompromisy jak mezi členskými státy, tak v jednáních s Evropským parlamentem. Lepší spolupráce je základem našeho společného úspěchu. Lotyšské předsednictví se zaměřuje na dialog a spolupráci. A já bych chtěl vyzvat všechny strany, aby se snažili vždy eh, učinit eh, vstřícný krok tak abychom dosáhli výsledku, který bude v zájmu všech evropských občanů. Musíme být eh, v tomto ohledu vzorem. protože pokud každý bude bojovat jen za své zájmy, tak to nebude znamenat eh, pokrok. Potřebujeme vzájemnou toleranci, vzájemnou úctu. To jsou hodnoty, eh, které musíme Eh, hájit a uplatňovat je v našem každodenním životě tak, abychom měli bezpečnější, spravedlivější a demokratičtější Evropu. And, um... Děkuji mnohokrát, pane ministře, a okamžitě přijdeme k ministru Kovzloskisu. Děkuji, pane předsedo. jménem lotyšského předsednictví bych eh, rád uvedl priority lotyšského předsednictví. Je důležité zajistit, aby zájmy občanů Evropské unie byly naplňovány. A eh, to, tato informace poslouží jako základ pro další dialog s Evropským parlamentem o, o některých aktuálních otázkách, jako je vnitřní bezpečnost, terorismus a migrace, jako jak, řekl, jak řekla premiérka Lotyšska v svém projevu 7. ledna ve Štrasburku. Události ve Francii a následné události v Evropě zvýšily obavy týkající se naší společné bezpečnosti. A reakce Evropské unie musí být jednotná a koordinovaná. Naše cíle jsou identické. Chránit Evrop, hodnoty Evropské unie a její svobody. A bezpečnost v Evropě se musí opírat o úctu k lidským právům a základním svobodám. A v tomto kontextu bych vás chtěl informovat o dalších krocích eh, předsednictví a také zdůraznit eh, ty oblasti, kde je potřeba bezprostředních kroků. Zdůrazňuji, že spolupráce v duchu otevřeného dialogu umožní eh, podporovat Evropskou unii jakožto jednotnou a bezpečnou oblast spravedlnosti. A chci vás ujistit, že lotyšské předsednictví je připraveno na otevřenou spolupráci s Evropským parlamentem a zejména s výborem LIBE. Ve všech eh, záležitostech, které jsou projednávány aktuálně v oblasti vnitřních záležitostí a spravedlnosti. A pouze na základě spolupráce můžeme dosáhnout toho, abychom měli k dispozici požadované nástroje, které by zajistily bezpečnost evropských občanů. Dámy a pánové, chtěl bych zdůraznit, že lotyšské předsednictví bude pokračovat v práci zájené italským předsednictvím. To je, což je součást našeho programu takzvaného TRIA. E, pro nás je největší výzvou poskytnout stabilní a předvídatelný vývoj politik EU v oblasti vnitřních věcí, zajistit e, nezbytnou bezpečnost občanů EU a plně respektovat eh, jejich eh, základní práva a svobody. A musíme současně reagovat na aktuální hrozby a události. A v tomto kontextu bych chtěl zahájit eh, mou prezentaci současnými hrozbami v boji s terorismem. Jak už bylo uvedeno, nedávné barbarské útoky v Paříži vyžadují naše nejdůslednější odsouzení. Současně bych chtěl vyjádřit skutečno, skutečný obdiv a solidaritu s reakcí francouzských úřadů a francouzského lidu. Události v Paříži i v Belgii opět prokázaly, že hrozba terorismu je jednou z nejvážnějších hroze pro Evropskou unii a její vnitřní bezpečnost. A musíme zajistit, aby naše reakce byla přiměřená a včasná. Hrozba terorismu a boj s terorismem a prevencí terorismu je, není nic nového, je to průběžná aktivita, lotyšské předsednictví bude vycházet z toho, co předcházející předsednictví, včetně italského předsednictví, již zahájila. A je důležité poskytnout eh, a zajistit to, že zahájená práce bude nadále posílena. Lotyšské předsednictví chce zajistit, aby současné události a průběžné opatření budou pokračovat a budeme eh, neustále usilovat o to, aby se takové události již v budoucnosti neopakovaly. Chceme věnovat zvláště pozornost současným hrozbám v boji s terorismem při neformální radě eh, ministrů vnitra a spravedlnosti v Rize a pozvali jsme také předsedu výboru Libe na toto neformální setkání ministrů a věříme, že to přispěje také k boji proti terorismu. Je důležité se dohodnout na specifických opatřeních a společném rámci pro další kroky. Lotyšské předsednictví chce věnovat zvláštní pozornost boji s radikalizací, zlepšení možností výměny informací a zlepšení spolupráce příslušných institucí jak paní my, premiérka Lotyšska vedla v projevu 14. ledna v Evropském parlamentu, lotyšské předsednictví považuje za pozitivní, že můžeme pokračovat v jednáních s cílem vytvořit evropský jmený seznam cestujících PNR. A samozřejmě ty, to musí být omezeno pro konkrétní účely a veškeré a musí to splňovat veškeré požadavky v oblasti zpracování data ochrany osobních údajů. Musíme to provádět formou otevřeného dialogu. Jsme připraveni k dialogu, pokud jde o vytvoření evropského systému PNR. Jak už jsem uvedl, lotyšské předsednictví je si jisto, že všechna tato opatření se musí opírat o úctu k lidským právům a základním svobodám. Musíme nalézt rovnováhu, která zajistí bezpečnost lidí v Evropě a současně eh, musíme respektovat jejich lidská práva a jsem si jist, že váš výbor nám poskytne v této věci nezbytnou podporu. Nemůžeme dovolit teroristům, aby ohrožovali naše společné hodnoty, aby rozdělovali naši společnost a aby rozehrávali jednotlivé skupiny proti sobě. E, dámy a pánové, hrozba terorismu není jediná hrozba vůči bezpečnosti v Evropské unii. Lotyšské předsednictví bude věnovat nezbytnou pozornost, aby e, dokončilo práci zahájenou během italského předsednictví na aktualizaci strategie vnitřní bezpečnosti EU. A jsem si jist, že schoda na aktualizaci této strategie poslouží jako významný základ pro zajištění e, bezpečnosti do budoucnosti. A také bych vás chtěl ujistit, že lotyšské předsednictví v oblasti vnitřních věcí bude aktivně pracovat na návrzích právních aktů, které mají zajistit bezpečnost. Zavali jsme pokračovat eh, v práci započaté italské, italským předsednictvím v rámci trialogu s Evropským parlamentem o nařízení o Europolu a podobná jednání zahajíme o nařízení o CEPOLu. Dámy a pánové, jak eh, řekli italští kolegové na konci svého předsednictví, problémy vyvolané migračním tlakem jsou aktuální a budou i nadále aktuální pro Evropskou unii a také pro italské předsednictví. V této oblasti na konci roku jsme byli všichni překvapeni takzvaných eh, lodí fantomů, kdy se objevily stovky lidí na moři, včetně žen a dětí. A tyto konkrétní události opět prokázaly, že je nezbytné zajistit společnou reakci Evropské unie. A musíme věnovat zvláštní pozornost eh, pozornost eh, problémům souvisejícím s migrací. Litevské předsednictví by mělo být posuzováno v širším kontextu. Musíme i nadále eh, realizovat globální přístup v boji s migračním tlakem a situace se zatím dostatečně nezlepšila. Další kroky jsou potřebné. V říjnu 2014 závěry schválené radou pokrývají e, širokou škálu opatření a také se vstavují na jiné regiony, pokud to bude třeba. My se domníváme, že třeba pokračovat ve spolupráci s třetími zeměmi, která byla již započata a měla by se soustředit na posílení kapacity migračního systému a řízení tohoto systému. Během operace Triton eh, se jasně ukázalo, že tato operace je nezbytná, musí pokračovat a musíme zajistit, že zásada solidarity bude realizována. Jednotný systém azylu v členských státech je jedním z prvků, které musíme prosazovat. Já bych chtěl zdůraznit, že boj s migračním tlakem je jen jedním z aspektů migračního jevu. Migrace neznamená jenom problémy. Migrace může být také využita jako nástroj růstu a, zvýšení konkurenceschopnosti. A v tomto kontextu bych chtěl zdůraznit, že komise chce představit evropský program migrace a my se těšíme na návrh komise při podpoře migrace a lotyšské předsednictví je připraveno e, spolupracovat v této věci. Zavázali jsme se k pokračování práce na stávajících migračních iniciativách které budou mít pozitivní dopad na růst Evropské unie. Jak víte, Rada na konci italského předsednictví ukázala připravenost zahájit jednání s Evropským parlamentem o směrnici o studentech a vědcích a my jsme připraveni nalézt kompromis se stanoviskem rady a jednat s vámi tedy v tomto smyslu co nejdříve. Chceme aktivně e, se snažit o dosažení dohody při úpravě dublinské směrnice, abychom mohli vyřešit otázky související s ochranou zájmu nezletilých, kteří potřebují naši ochranu nejvíce. Ochrana šengenské oblasti to je jeden z největších úspěchů Evropské unie a je to tak posuzováno i našimi občany a zdokonalení a další efektivní fungování těchto opatření je jedním z předpokladem pro bezpečné cestování v naší společné oblasti bez hranic. Lotyšské předsednictví bude pokračovat ve své práci. Na této otázce jsme si vědomi obav, které zazněly z úst některých europoslanců a jsme připraveni řešit tyto otázky na, trilat, na trojstranných jednáních, tak jak se stalo za italského předsednictví. Závěrem bych se chtěl zmínit o, o problematice vnitřních věcí, které souvisí s externí dimenzí. Externí dimenze ovlivňuje otázky eh, vnitřní bezpečnosti, souvisí s bezpečností a migrací a závisí na celosvětových událostech. Spolupráce s třetími zeměmi je klíčová a budeme i nadále tuto spolupráci rozvíjet. Během předsednictví budeme pokračovat v již započatých aktivitách v oblasti mobility a vnitřní bezpečnosti. Avšak musíme poznamenat, že máme oddělenou prioritu u našeho předsednictví, jmenovitě spolupráce se zeměmi východního partnerství. V tomto kontextu chceme uspořádat společné jednání na ministerské úrovni mezi EU a zeměmi východního partnerství, abychom projednali eh, systém právní ochrany. Vážené poslankyně, vážení poslanci, poslední události ukazují, že naše práce ovlivňuje každodenní život našich občanů a současně ukazují, že máme mnoho práce před sebou. Během, věřím, že během lotyšského předsednictví podaří dosáhnout pokroku ve všech věcech, které jsem zde zmínil. Dámy a pánové, lotyšské předsednictví se zavázalo aktivně působit v těchto jednáních a snažit se o kompromisy mezi členskými státy a také v jednáních s Evropským parlamentem. Úzká konstruktivní spolupráce je jedinou cestou k dosažení našeho společného cíle, bezpečné Evropy. Úcta k lidským právům a základním svobodám. Děkuji vám. Děkuji, pane ministře. Máme dlouhý seznam řečníků. A rovnou se tedy pustíme do otázek. Budeme postupovat rychle, začneme koordinátory, začneme EPP. Muchas gracias. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane předsedo. Ano, já hovořím jménem EPP a chtěl bych eh, tady vřele přivítat lotežské předsednictví, eh, které dnes zastupuje ministr spravedlnosti a ministr vnitra. A přeji vám hodně úspěchů do vaší práce a do eh, tohoto šestiměsíčního předsednictví. Dovolte pár komentářů. Pane ministře spravedlnosti, naše frakce souhlasí s vašimi třemi prioritami a podporujeme je. I pro nás jsou tyto priority důležité, zejména pokud se jedná o balíček ochrany údajů. Dále obhajoba finančních zájmů EU, ano, to je určitě také důležité podpořit eh, Eurojust, eh, samozřejmě eh, bojovat proti podvodům z DPH, ano, hájit práva podezřelých v trestním řízení, ano, ale kde, pane ministře, jsou práva obětí? Práva obětí, která, které mohou být tedy oběti různých útoků, třeba útoků teroristických, protože tito lidé si potom často sebou nesou dlouho stopy eh, těch trestních činů, jejichž obětí eh, se staly. Pane ministře vnitra, i vám děkuji za vaše komentáře, za změní vašich priorit. Nicméně dovolte takovou eh, úvahu, asi kolegové z výboru v tom se mnou budou souhlasit. Evropská unie při ochraně svých práv, při vyšetřování, při prevenci a při represi trestné činnosti má 16 agentur, 16 orgánů, které eh, třeba závisejí na agenturách a které eh, mají vlastně bojovat s trestnou činností a hájit práva. 16 agentur, nevím, jestli je to efektivní pro všechny ty výzvy, které máme před sebou v oblasti občanských svobod a v oblasti represe trestné a teroristické činnosti. Já si myslím, že to efektivní není protože těch agentur je příliš mnoho, jejich práce se překrývá a nefunguje to efektivně. A myslím si, že v určitém okamžiku bude třeba toto zvážit na meziinstitucionální úrovni. Džihadistické hrozby, eh, to nebude bohužel asi výjimka. Eh, bude to v čase přetrvávat a my se před těmito hrozbami musíme chránit. Ano, eh, určitě je třeba reagovat eh, opatrně, ale potřebujeme i nějakou legislativní reakci, abychom se chránili, protože terorismus je často rychlejší než zákonodárce. PNR považuji za zásadní věc. PNR by neměl být předmětem nového legislativního návrhu. Jak už říkal pan Avramopoulos, my jsme eh, v lednu navrhli, aby došlo k eh, zlepšení legislativního návrhu. Panu Kirkofovi chce eh, dát najevo, jak by se měly změnit legislativní texty v oblasti Eh, ochrany osobních údajů a v souvislosti s PNR. Takže myslím, že toto cestou bychom měli jít úpravou stávajících eh, právních předpisů. Europol, eh, ten by měl také postoupit ku předu za letežského předsednictví. Dále balíček o inteligentních hranicích, to by mělo být také prioritou letežského předsednictví, protože to je užitečný a potřebný nástroj, tak abychom případně upravili legislativu v oblasti Schengenu, také je eh, třeba eh, posílit eh, bezpečnost této souvislosti. Pane ministře, myslím, že tím asi ukončím prezentaci názoru EPP, pokud jde o úkoly lotyšského předsednictví a ještě jednou vám popřeji hodně úspěchů ve vaší práci. Děkuji. Předtím, než předám slovo eh, Birgit Cipel za SAD, tak uh, už tady máme 22 uh, eh, řečníků, takže uzavírám jejich seznam, včetně koordinátorů a prosím vás všechny, abyste se drželi časového limitu. Uvědomuji si, že jde také o první setkání s ministry a řeší obrovskou řadu otázek, včetně otázek PNR Eh, máme tady tedy určitý paradox, že na jednu stranu v této úvodní fázi se chceme vyjádřit ještě před eh, zasedáním eh, rady v Rize a uvidíme, hm, jak, jak to bude s časem, který budeme moci věnovat tomuto bodu jednání. Ale teď už dávám slovo Birgit. Děkuji, pane předsedo. Jak z písemné zprávy předsednictví, tak z toho, co nám dnes eh, ústně řekli páni ministři, tak eh, z toho vyplývá spousta otázek, nicméně já se pokusím se omezit na tři oblasti. Za prvé, mě potěšilo, že zjevně jsme konečně došli do té fáze, kdy Rada skutečně nářízení a směrnici v oblasti ochrany dat chce projednat. A mě by zajímalo, zda předsednictví eh, je v pozici, kdy už má určitou představu o datu, kdy by mohla být eh, nařízení nebo směrnice schválen jakožto pozice rady. Protože eh, máme pocit ze strany členských států v diskuzi, že zde existuje celá řada možných nových opatření, které by mohly přijmu, přinést a měly by přinést eh, novou bezpečnost. A tato opatření eh, vycházejí ze schromažďování dat a jejich zpracování. A pak by bylo samozřejmě dobré, kdybychom měli jednotné normy, jednotné standardy pro schromažďování a zpracování dat. A proto bylo dobré, aby ten balíček byl eh, probrán jako jedna věc, jako jeden balíček, ale je třeba říci, že o této diskuzi se hovoří už asi tři roky. Pak otázka bezpečnostních opatření. Mm, k tomu bych se chtěla také vyjádřit a doplnit to, co říkal eh, kolega Diaz de Mira. Nejenom, že máme spoustu agentur, které se zabývají bezpečnostními otázkami, ale kromě toho máme také celou řadu různých opatření v oblasti bezpečnosti, eh, bezpečnosti v Evropě, ale hm, jsou to také opatření na národní úrovni a nikdo už nemá přehled o tom, jaká opatření máme k dispozici, jak spolu souvisejí a jak vůbec je celá tato věc eh, efektivní a mám obavu, že ne všechna evropská opatření jsou efektivně využívána všemi členskými státy a myslím si, že eh, toto bychom měli přeskoumat v první řadě, tak abychom, aby nám bylo opravdu jasné, jaká opatření jsou případně zbytečná a naopak, jaká opatření jsou užitečná a kde jsou nedostatky, které bychom mohli zaplnit novými opatřeními a měli bychom je zaplnit novými opatřeními. Pak otázka výměny informací. Eh, to je také oblast, kde potřebujeme eh, věci velmi výrazně zlepšit a platí to zejména eh, po útocích v Paříži, kdy opakovaně zaznívalo, že ne všechny členské státy se všemi poznatky Eh, se obraceli s těmito poznatky na ostatní členské státy. A myslím si, že to je problém v EU, protože jednotlivé orgány nebo jednotlivé členské státy si uchovávají některé informace sami pro sebe a myslím si, že to je oblast, kde bychom měli dělat první eh, kroky a to ještě předtím, než předčasně začneme hovořit o nových opatřeních. Pak um, případná nová bezpečnostní opatření, tady v této otázce mi trochu chybí uh, um, otázka boje proti radikalizaci. Je to tak, že chceme bojovat proti radikalizaci, takže budeme kontrolovat internet, sociální sítě, o tom se hovoří, ale já si myslím, že mnohem důležitější je otázka, eh, jak je možné, že tito zahraniční eh, bojovníci nejsou občané třetích zemí, ale jsou to občané EU? Kde je příčina? Kde je příčina toho, že ta radikalizace se objeví v našich členských státech, jsou to naši občané? Um, asi nám nikdo teď nedá odpověď na eh, tento problém, ale chybí mi trochu tlak z naší strany na eh, otázku integrace, sociálních otázek a tak dále, eh, protože v mnoha skupinách problém radikalizace spočívá právě v této oblasti. A poslední věc, ke které bych se chtěla stručně vyjádřit, je rozsáhlý dialog k otázce migrace a uprchlíků. To je věc, kterou se dnes zabývat nemůžeme, ale občas mám pocit, že opatření, o kterých diskutujeme, které se týkají boje eh, proti eh, problémů v oblasti uprchlíků a vracení uprchlíků do třetích zemí, tak eh, mám pocit, že jediným cílem je, abychom zabránili tomu, aby uprchlíci přicházeli do Evropy, ale já bych chtěla zcela konkrétně se zeptat předsednictví, co dělá proto, abychom všechny členské státy mohly uplatňovat zásadu solidarity v oblasti uprchlíků v oblasti lidských práv. A je to přímá otázka na předsednictví, zda chce být předsednictví dobrým příkladem eh, toho připojit se do eh, dobrovolného eh, programu pro humanitární pomoc a přesídlování, resettlement. Děkuji, říká pan předseda. Opravdu si cením, kolegové, vašich připomínek. Ale nezapomínejte prosím na to, že nejste jediní, kteří se chtějí vyjádřit. I po že jsou na řadě ještě další kolegové. Eh, Timothy Kirchhoff, eh, máte slovo kolego. Eh, děkuji, pane předsedo. Já bych také rád uvítal prezentaci obou lotyšských ministrů a přeji lotyšském předsednictví hodně úspěchů. Nechtěl bych hovořit dlouho o PNR, Měl jsem to privilegium eh, se tímto tématem zabývat poslední tři roky a jsem velmi rád za pozitivní připomínky, které zazněly dnes ráno z úst předsednictví a také z úst mých kolegů. A je jasné, že v této oblasti je nutné dosáhnout pokroku, ale já bych se ve svých připomínkách chtěl eh, zaměřit na otázky, které se týkají imigrace. A to zejména na otázku odpovědnosti členských států v eh, procesu zpracování mm, úprav Eh, v oblasti migrace v EU. To znamená pro ty, kteří migrují do EU. Znepokuje mě eh, pomalost a podmínky, ve kterých někteří z eh, uprchlíků zůstávají. Hovoříme o, hovoříme o sdílení břemene a odpovědnosti, hovoříme o tom už spoustu měsíců a musím říci, že ať už jde o Dublin nebo o nějaké jiné uspořádání, které zaznělo, které bylo navrženo, tak eh, podmínky se velmi liší, okolnosti se velmi liší a já doufám, že součástí iniciativy v rámci prohlášení předsednictví eh, bude také otázka sdílení odpovědnosti a toho, jak eh, budou jednotlivá opatření vypadat. Týká se to zejména dětí, hovoří se o procesních pojistkách pro děti a já bych tomu chtěl říci, že jsem velmi znepokojen eh, způsobem, eh, jakým se zachází s dětmi a také eh, tím, jak jsou děti zneužívány tím pašeráky a trestními organizacemi proto, aby jednak získali přístup do Evropy pro jednotlivce, nebo aby získali přístup k mm, jakým trestním aktivům v Evropě. Jde opravdu o nemorální a nepřijatelné jednání. Závěrem ještě k procesním právám a v trestním stíháním tak máme celý balíček procesních práv, eh, platí už určitou dobu a myslím si, že panují obavy, že celá řada prvek těchto procesních práv není uplatňována, ani nevypadá, že by byla uplatňována a zajímalo by mě, jak se k tomu staví předsednici. Předsednici o tom hovoří jako o prioritě a mě by zajímalo, zda e, v této oblasti budete v následujících měsících postupovat aktivněji. Pane předsedo, otázka bezpečnosti, to je určitě velmi důležité téma. A um, poslední události, eh, jak to už bývá, ukázat nebo zaměřit naši pozornost na toto téma. Já si myslím, že pro náš výbor a pro naše členy je důležité, abychom nezapomínali ve spolupráci s předsednictvím, že to, co děláme zde v, zde v oblasti legislativy, nemá jenom okamžitý dopad, ale eh, je to něco, co opravdu bude mít dopad dlouhou dobu. A proto v našich úvahách Nesmíme zapomínat na bezpečnost a musíme zohlednit tu otázku dlouhodobosti, teda dlouhodobého dopadu. Děkuji za eh, skupinu ALDE Cecilia Wilkström. Děkuji za slovo, dobré dopoledne všem, vítám vás mezi námi. Přeji vám hodně úspěchů ve vašem předsednictví a velmi se těším na naši spolupráci v dalším jednání o dublinském nařízení a také o směrnici o studentech a výzkumnících. Ale teď mi dovolte, abych se zaměřila na budoucnost eh, azylového systému, zejména na dublinské nařízení. Víme, eh, že společná politika platí už eh, roka půl, probíhá implementace a už se zazněly eh, výroky soudu, teda case eh, v oblasti lidských práv, kde se ukazuje, že zde máme velké slabiny, eh, že jsou velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. A soud měl za to, že Švýcarsko v případě tohoto případu porušil článek 3 umluvy o lidských právech u, v otázce zacházení s lidmi, nelidského zacházení nebo mučení a to při transferu rodiny eh, ze Švýcarska do Řecka. Eh, chcete nám říci, jak eh, vidíte, jak se díváte na toto rozhodnutí soudu, jaký to bude mít dopad na dublinské nařízení a jaký to bude mít dopad na celý azylový balíček. Za druhé, pouze šest členských států přijímá asi 80 žadatelů o azyl. Budete iniciovat na úrovni rady nějaký proces, který by řešil tuto situaci, která nevykazuje solidaritu. A pak eh, případ eh, Telcase. Když se jednalo o azylovém balíčku, tak jsme se všichni shodli na tom, že členské státy by měly mít společnou odpovědnost, ale v praxi se neděje nic. Mě by zajímalo, jak v této věci chcete postupovat. Ráda bych se stručně vyjádřila také eh, o PNR, jméne evidenci cestujících. Ehm, tady došlo mm, k zablokování tohoto tématu za mm, v podstatě po dobu dvou a půl let a my jsme se snažili tento mm, balíček oživit tím, že jsme se obraceli na komisi, že jsme vyzývali komisi, aby přišla s novým eh, návrhem k PNR eh, a k PNR v EU, tak aby to bylo přijatelné i na základě poslední judikatury. A na základě také směrnice o ochraně údajů. A myslím si, že takový měl být postup o PNR. Dnes o PNR hovoří všichni, ale já si myslím, že eh, musíme postupovat konstruktivně, že musíme postupovat ku předu. Těším se na eh, následující eh, společné jednání a přeji vám hodně úspěchů. Pan předseda, děkuji. Za koordinátory zbývá Eh, už jenom Kora za eh, FDD. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Podobně jako moji kolegové, já bych chtěl popřát hodně úspěchu novému lotyšskému předsednictví. Eh, my jsme se zabývali prioritami lotyšského předsednictví, které navrhujete a samozřejmě Eh, souhlasíme s vašimi prioritami a doufáme, že budeme v následujících eh, šesti měsících postupovat hodně rychle. A jelikož mám málo času na vyjádření, tak bych se chtěl ehm, vyjádřit pouze k několika málo bodům. Například hovořil se o posílení spolupráce v oblasti vnitřní bezpečnosti, eh, také prostřednictvím aktualizace ehm, vnitřní strategie pro bezpečnost. A od té doby, co e, vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, tak v podstatě Evropský parlament se stal spoluzákonodárcem vůči občanům právě v e, prostoru bezpečnosti, justice a tak dále. Nicméně příslušná ustanovení e, rada v podstatě nerespektovala, protože nadále rada působila, jako kdyby vůbec Lisabonská smlouva neproběhla, nebo ani jako kdyby neproběhla Maastricht. Já si myslím, že můžeme ukázat například na politický cyklus eh, k závažné trestné činnosti, eh, k usnesení Krym v posledním období parlamentu a rada nezapojila Evropský parlament do tohoto politického cyklu. Takže my si klademe otázku, zda eh, rada má v úmyslu zapojit Evropský parlament do důležitého tématu, jako je téma organizované trestné činnosti. A zda máte v úmyslu pokračovat a realizovat eh, práci, která proběhla v minulém období v oblasti Krymu. A pak eh, valné shromaždění OSN k drogám. Eh, jak se chcete připravovat za radu k tomuto tématu, protože toto téma drog Eh, souvisí s eh, tématem organizované trestné činnosti, protože je to jeden z hlavních zdrojů příjmu pro eh, kriminální organizace. Pak imigrace, terorismus. Ehm, my bychom si přáli, abychom pokračovali s politikou, která bude co nejsoudržnější mezi členskými státy, jakož zaznělo z úst některých kolegů a kolegyň. Zejména by nás zajímalo, zda chcete revidovat dublinské nařízení. Samozřejmě nám jde o to, aby boj proti terorismu byl co nejsoudržnější. Děkuji. Um, Kolegové, všichni koordinátoři už hovořili, teď se na ně dívám a ptám se i ministrů, bylo by to pro vás v pořádku, vzhledem k tomu, že máme tady velké množství žádostí o slovo, že bychom rovnou přešli k dalším otázkám a ministři by potom odpověděli až nakonec, Vyhovol by vám to protože pokud teď ministři začnou odpovídat na tyto otázky, máme opravdu dlouhý seznam eh, poslanců, kteří se chtějí přihlásit a skutečně bychom to nestihli. A určitě ty otázky koordinátorů budou souviset s tím, na co se budou ptát další kolegové. Vadilo by vám to? Dívám se na koordinátory. Pokud trváte na tom, že chcete odpovědi hned, pan Kirkoup vypadá, že mu to vadí. Paní Sipfol souhlasí. Pan Diaz Demera také dobře. Takže teď přejdeme rovnou k otázkám dalších poslanců. Monika Holmajer je další na seznamu. Kolegové, ještě bych chtěla říci maximálně minuta 30. Prosím, snažte se to dodržet, jinak eh, to nebudeme stíhat, dostaneme se do skluzu. Monika, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat předsednictví. Děkuji za předložení programu, děkuji za to, že jste nám ho předložili také písemně. Myslím, že tam je naprosto zjevné, jaké priority jste si stanovili. Osobně v případě trestního práva mě zajímá časový plán jaký plán máte v úmyslu, dokdy se domníváte, že bychom v této oblasti mohli mm, dané otázky uzavřít. Pak druhá oblast, eh, a to je Schengen a vnější hranice, o tom se hodně hovoří eh, i s ohledem na otázku terorismu a s ohledem na potenciální rizika eh, těch, co cestují do Evropy. Mě by zajímalo, jakým způsobem a jaký časový plán jste si předložili spolu s ostatními ministry jednotlivých členských států, ministry vnitra. A také e, zda o tom chcete diskutovat s Evropským parlamentem, protože máme trochu obavy e, z toho, že e, i kvůli tomu, že je zapotřebí jednat rychle, tak že to může zkomplikovat společný postup Unie. Je nám jasný ten časový tlak, pod kterým jste, ale Přesto bych ráda věděla, jak se stavíte eh, k tom, té oblasti vnějších hranic, k otázce balíčku inteligentních hranic. Intveld. Děkuji, Moniko. A nyní Sophie Intveld. Děkuji, pane předsedo. Poslouchala jsem obě prezentace a jak se dá, dalo čekat, hodně jste zdůrazňovali boj proti terorismu. Doufám, že v nadcházejících měsících ve své práci se soustředíte také na ochranu demokracie, právního státu a základních práv, protože často mám pocit, že boj proti terorismu je na úkor těchto hodnot, které přitom chceme hájit. Pokud jde o evropský PNR, jsem ráda, eh, že říkáte, že vaší hlavní prioritou je přijetí směrnice o ochraně osobních údajů, protože upřímně pro mě, jako i pro další kolegy, je to nezbytný předpoklad pro to, abychom mohli diskutovat o evropském PNR. Za druhé, a to tady samozřejmě není ve vašich rukou, to chápu, eh, chceme diskutovat o novém návrhu nové Junckerovy komise v duchu zásady diskontinuity. Eh, je třeba přihlédnout k nedávné judikatuře a zajistit eh, přiměřenost právní požadavek. Nicméně ráda bych věděla, myslím, že jste mluvil o eh, PNR uvnitř EU, nebo to říkal pan předseda. Včera jeden z ministrů členských států hovořil o schromažďování podobných údajů PNR i v železniční dopravě, tak eh, mám pocit, eh, že by se mělo vyjasnit, o čem se přesně hovoří. Za druhé, možná to, mi to uniklo, ale zajímalo by mě, jaké máte plány v oblasti horizontální antidiskriminační směrnice. Hovořilo jste o toleranci a vzájemné úctě. Myslím, že potřebujeme Eh, právní předpisy, když dovolíte ještě poslední poznámku, eh, ta tolerance a eh, respekt by měl platit i pro lotyšského prezidenta, který měl velice homofobní poznámky o Europride. Pokud jde o to intra EU e o tom jsem hovořil já, to jsem zmiňoval já ohledně toho, co nás čeká, to neříkali ministrové. Nyní Carlos Coelho. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych se předat ke kolegům, kteří eh, popřáli předsednictví hodně štěstí. A souhlasím s tím, že ty tragické události v Paříži ovlivní naše další postupy a priority předsednictví. Myslím, že eh, důležitější než návrh nových mechanismů je zajistit, že šengenské normy se uplatňují tak, jak mají. Myslím, že ta pravidla, která už máme, jsou dobrá a že máme dostatek eh, pojistných mechanismů. Letos jsme začali uplatňovat nový systém, hodnotící systém Schengenu, už jsme se o tom bavili v prosinci loňského roku a s tímto novým hodnoticím systémem bychom měli být schopni provádět efektivnější hodnocení, než tomu bylo v minulosti. Měli bychom být schopni lépe řešit zjištěné problémy. Moje otázka na ministra vnitra. Jaké priority bude mít předsednictví v oblasti uplatňování nového hodnoticího systému Schengenu a jak hodláte spolupracovat s komisí na tom, aby všechny problémy zjištěné na vnějších hranicích Unie byly eh, nějak řešeny. Děkuji. Děkuji, Carlos, také děkuji za dodržení eh, času. Pan Radev má slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení ministři, teroristické atentáty v Paříži a v Bruselu ukázaly, že je e, třeba zajistit mnohem přísnější kontrolu. Tisíce Evropanů bojují v řadách islamského státu, a je tedy třeba zajistit přísnější kontrolu uvnitř Schengenu a na vnějších hranicích. Pro Bulharsko je toto téma citlivé, protože souvisí eh, i s přístupem Bulharska do šengenského prostoru. Eh, komise opět zopakovala, že Bulharsko splňuje všechny normy a že je schopno tomuto úkolu dostat. Lotyšské předsednictví eh, předpokládá rozšíření šengenského prostoru. Eh, můžete tedy potvrdit, že některé eh, členské státy nebudou chtít zdržovat přistoupení Bulharska do šengenského prostoru? Děkuji. Nyní pan López Aguilar. Děkuji, pane předsedo. Také já bych stručně chtěl poděkovat za prezentaci obou ministrů a lotyšskému předsednictví přeji hodně štěstí. A chtěl bych se zmínit eh, o té legislativní iniciativě na ochranu finančních zájmů. Má to být vlastně e, zárodek i úřadu Evropského veřejného žalobce. Vím, že jste o tom hovořil, ale byl bych rád, aby bylo potvrzeno, že v žádném případě nebude e, vlastně nějak omezena ta směrnice o finančních zájmech, tak jak ji připravilo italské předsednictví. Lotyšské předsednictví by to mělo dotáhnout do konce. Také jste hovořil o podvodech z DPH o tom, že tam jsou tady spory mezi zákonodárci, eh, chtěl bych vysvětlit eh, náš postoj. DPH je zdrojem, který je zcela zásadní pro tvorbu rozpočtu Evropské unie. A byl bych tedy eh, rád, kdyby se potvrdil, že se budete snažit dosáhnout kompromisu mezi oběma zákonodárci, tedy parlamentem a radou. Děkuji, paní Mayer. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, zoals de minister... Děkuji, pane předsedo. Jak eh, říkal sám ministr, musíme po pařížských útocích posílit bezpečnost evropských občanů, musíme najít příčiny eh, teroristických eh, útoků. Hodlá se tím zabývat lotežské předsednictví, hodlá se zabývat znovu zavedením trvalých kontrol na hranicích. Možná by bylo také dobré, kdyby se těmto džihadistům odebíraly pasy. Uvažujete o tom a co můžeme očekovat eh, od předsednictví v oblasti boje s masovou imigrací, protože tyto lidé si s mm, sebou přinášejí spoustu problémů, které potom ohrožují naši bezpečnost, protože oni často jsou zastánci islámského státu, který tak má eh, přímý eh, přístup do Evropské unie. Natalí Grisbeck. Děkuji. Také já bych eh, vám chtěla poděkovat eh, za prezentaci vašeho programu a přeji vám hodně štěstí. Pane ministře spravedlnosti, vy jste hovořil o tom, že chcete pokročit v oblasti úřadu veřejného žalobce. Ten se v současnosti soustředí jenom na trestné činy poškozující finanční zájmy, ale vzhledem k událostem v mé zemi ve Francii ale i k dalším událostem, které eh, se zapsaly na ten dlouhý eh, seznam tragických událostí, jako byl Madrid a další, tak možná bychom měli vytvořit eh, úřad veřejného žalobce, který bude mít pravomoci i v oblasti přeshraniční trestné činnosti. My toto požadujeme už řadu let a je to i v souladu s očekáváními našich spoluobčanů a v zájmu jejich bezpečnosti. Budu velice stručná, někteří kolegové už také hovořili o tom, že je třeba eh, nějak horizontálně chránit eh, děti vzhledem k jejich zranitelnosti. Eh, děti jsou často oběťmi špatného zacházení a jsou nedostatečně chráněny. A ještě bych chtěla říci, že se budu velice těšit na tu nadcházející spolupráci s lotežským předsednictvím na směrnici o prezumci neviny. Děkuji. Thank you very... Děkuji mnohokrát. Pan Vojt. Děkuji, pane předsedo. Ehm, pane ministře vnitra, vy jste velmi dobře hovořila i o strategických otázkách a, a otázce terorismu, migrace a vnitřní bezpečnosti těch třech oblastech a jejich souladu. Hovořili jste o bezpečnosti evropských občanů, o tom, že ji chceme v každém případě zajistit a my jsme ve výboru několikrát diskutovali o tom, že v případě migrace máme problém toho, že eh, tady máme islámský stát a eh, že přes eh, migranty přicházejí do Evropy bojovníci islámského státu. A hovořili jsme dnes také o, případném zpřísnění vnitřních kontrol nebo kontrolách na vstupu do EU, o tom, že by mělo dojít k masivnějším kontrolám. Um, má se to dít také na vnějších hranicích Evropy. Potom jste také řekli, že chcete pokračovat v práci italského předsednictví. Ehm, pan minister Renzi eh, říkal, že nemá smysl zvyšovat a zvy, um, ehm, další úkoly, eh, které se týkají nelegální přistěhovalců a úkoly pro Frontex, ale především musíme bojovat proti příčinám migrace. Vy jste hovořili o dalších opatření proti migračním tlakům, že chcete přijmout další opatření. A mám to chápat tak, že eh, chcete nějakým způsobem bojovat proti příčinám migrace? Poslední otázka z mé strany je, jaká opatření máte v úmyslu, jaká opatření chcete přijmout pro spravedlivější rozdělení přistěhovalců do Evropy, pro rozdělení v rámci celé Evropy, protože není možné, aby 80 přistěhovalců eh, bylo absorbováno šesti členskými státy a ty ostatní členské státy se v dané věci pak už neangažují. Děkuji za slovo. Next is Mrs. Další Sylvie Grion. Děkuji. Díky za vaši přítomnost, páni ministři, a mnoho odvahy pro následující půl rok. Velmi stručně, já jsem si přečetla a slyšela jsem, že chcete dosáhnout pokroku u pravidel pro ochranu osobních údajů a to zaznamenám s velkým uspokojením. A uvádím to do souvislosti s naší debatou o evropském PNR. A aniž bych eh, zacházela dále, chci naznačit, že mám radost z toho, že se všichni snažíme hledat rovnováhu v těchto úvahách a měli bychom se také zabývat celou škálou adekvátních opatření, abychom nevynalézali vynalezené v boji s teroristy. Dvě věci, kde bych uvítala vaše reakce. Naznačili jste, že chcete pracovat i nadále u na tzv. Eh, inteligentních hranicích, smart borders. A pokud se nemýlím, pan komisař Avramopoulos chce spíše upustit od eh, návrhu týkajících se smart borders. Mě by zajímalo, jak eh, se díváte na tento rozpor, pokud jde o protidiskriminační směrnici. Já jsem nenašla žádnou informaci v tomto směru. Za italského předsednictví proběhla odborná jednání o tom, o projednávání a stanovisku jednotlivých, v jednotlivých státech a e, posledná spolupráce, zdá se, je odložena. Jak se bude pracovat na této směrnici? Stane se to legislativně aktem nebo ne? Děkuji. Děkuji mnohokrát, Silví. Děkuji všem kolegům, že dodržují řečnickou dobu. Paní Weinberg. Děkuji za tyto informace. Chtěla bych vám popřát mnoho štěstí při vedení rady, čelíte velkým výzvám. A chtěla bych také říct, jaká je situace. Hovořím o bezpečnosti a migraci. Máte před sebou celou řadu výzev a je jisté, že v tomto parlamentu jsme často uvažovali o tom, jak uplatnit eh, strategii vnitřní bezpečnosti v Evropské unii. Já jsem předložila pozměňovací návrhy, dělal jsem všechno pro to, aby se bezpečnost zlepšila. A už eh, to trvá měsíc a jsem v menšině chtěla bych eh, znovu předložit tyto pozměňovací návrhy, aby byly schváleny. Podívejme se na situaci ve Švédsku. Máme obrovský počet osob, které přijíždějí z Iráku a ze Sýrie. A jaká je situace? Eh, řada osob přichází a neexistuje žádná kontrola, pokud jde o jejich původ, původní situaci. Mohou to být lidé z islámského státu, kteří se snaží infiltrovat naši společnost. A skutečně si přeji, abychom tuto otázku vyřešili, protože je klíčová. A kladu také následující dotaz. Jak chcete realizovat doporučení, která souvisejí s tímto usnesením, které upravuje tuto záležitost? Paní Kniči. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla pozdravit zástupce lotyšského předsednictví. Eh, dnes nám nastínili, jaký je jejich program. Omlouvám se za svůj hlas. Váš program se týká všech zásadních témat, eh, která jsou klíčová také pro náš výbor. Jde o základní svobody a lidská práva. V případě těchto témat eh, mm, bychom se mohli vyjádřit ke spoustě věcí, ale vzhledem k časovému tlaku bych se omezila na to, že se vás zeptám, jaké činnosti máte v plánu Eh, u těch důležitých témat, to znamená terorismus, eh, organizovaná trestná činnost a korupce. Ta témata spolu samozřejmě souvisí a zejména také s odkazem na návrh na řízení eh, evropského žalobce bych se chtěla zeptat a chtěla bych také říct, že italské předsednictví už vypracovalo určitý text, který pokrývá důležité oblasti, tak mě by zajímalo, jaká, jaké výsledky očekává italské předsednictví u tohoto tématu. A pak, jaké nástroje v případě vyšetřování máte v úmyslu, například eh, společné vyšetřovací týmy JIT nebo eh, trestná činnost proti finančním zájmům EU, potom zabavování eh, majetku organizacím mm, v rámci organizované trestné činnosti. A pak velmi důležité téma, a to je boj proti organizované trestné činnosti která se bohužel eh, zaměřuje zejména na obchodování s lidmi. Další téma imigrace. Tady máme další aspekt, který je podle mě velmi klíčový, velmi důležitý, a to je ochrana nezletilých. Víme, že prostřednictvím imigrace se na naše území a do naší země dostalo například do Itálie 14 tisíc nezletilých bez doprovodu a 3600 z nich hm, se ztratilo, nemáme o nich žádné stopy a já si myslím, že bychom se měli zaměřit také na tento aspekt a to i eh, s odkazem na to, abychom věnovali větší pozornost těmto nezletilým, protože jim hrozí to, že se dostanou do eh, sítí organizované trestné činnosti a to jak prostřednictvím eh, toho, že se stanou obětmi, například sexuálního zneužívání, a myslím, že jde o velmi závažný aspekt, protože tyto osoby se mohou také potom dostat do různých teroristických sítí. Děkuji, paní Stevens. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat eh, lotyšským ministrům za to, že vysvětlili své priority jménem předsednictví. Nebude to lehké toho všeho dosáhnout. A mám otázku týkající se migraci. To je jedna z priorit, kterou jste zmínila. Já rozumím tomu, že rada očekává, že komise vyřeší některé otázky. Ale komise říká, to musí udělat eh, rada. A oni si vlastně neustále přehrávají tyto záležitosti. a zatím nemáme konkrétní návrhy. A já chci požádat předsednictví, co může udělat rada, aby zajistila průlom v této věci a aby přišly konkrétní návrhy. Protože čas běží a je na čase, abychom měli návrhy, které umožní skutečný pokrok. A je také pravdou, že 85% přistěhovalců přichází do šesti členských států, takže takhle solidarita nevypadá. Zatím jsme žádnou solidaritu nezaznamenali. Děkuji. Děkuji, paní Saraja Post. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla popřát vše dobré předsednictví a také bych vás chtěla doprovázet ve vaší snaze. A chci se soustředit na jedno téma, protože v Evropské unii je jedna kategorie občanů, která je důležitá a je podrobena diskriminaci a marginalizaci. Celá řada lidí žije v chudobě a dobře je známe. A jsou to osoby, které náleží tedy do skupiny Romů a potřebují aktivní nástroje, aby mohli řešit tyto problémy. Protože tito lidé nežijí v běžných podmínkách, které jsou jinde v Evropě. A potřebujeme tedy takový nástroj. A komise předložila návrh rámce, abychom posili zásady právního státu, což je zejména aktuální Chtěla bych změnit iniciativu komise, která byla nedávno představena a my jsme také očekávali reakci rady. A já jsem si kladl otázku, co chce udělat lotyšské předsednictví, pokud jde o tuto iniciativu komise, která byla předložena dávno. Mám ještě dodatečnou otázku. Lotyšské předsednictví bude muset eh, zareagovat na retoriku, která zaznívá z některých zemí a která spochybňuje volný pohyb osob, tvrdí, že určitá skupina lidí narušuje veřejný pořádek, to je třeba na to zareagovat. Předseda. Pan Patricks. Budu hovořit lotyšsky. Chtěl bych eh, přivítat eh, ministry, mé bývalé kolegy. A eh, sdílím s vámi tedy sounáležitost, pokud jde o tíže vašeho břemene. Ale má otázka, jak, jaké budou možnosti, abychom my se mohli zapojit do politiky, která se má vyrovnat s dvěma zásadními výzvami s vnitřní bezpečností, pokud je o terorismus, a souvisejícími aspekty a současně s výzvami pro naši vnější bezpečnost na vnějších hranicích s tím, že Lotyšsko a Pobaltí je jedním z regionů v Evropské unii, kde vnější bezpečnost byla pod obrovským tlakem a ohrožením. Když hovoříme o solidaritě pokud jde o migraci, chtěl bych vědět, jak zvýšíme solidaritu v oblasti bezpečnosti, vzhledem k tomu, že Evropský parlament schválil usnesení, aby se aktualizovala strategie interní bezpečnosti. Mnoho štěstí. A paní Cecil Kianke je naší poslední řečnicí. Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěla popřát hodně úspěchů lotyšskému předsednictví. Přeji vám hodně úspěchu ve vaší výzvě. Cenila jsem si vašich slov, kde hovoříte, že chcete eh, změnit eh, dublinské nařízení a také pokud hovoříte o zájmu nezletilých, což je otázka, o které jsme už v tomto sále diskutovali a myslím si, že toto téma má naše velkou podporu. Nicméně jsem se vás chtěla zeptat, zda předsednictví má v úmyslu být ambicioznější, zda se chcete skutečně zaměřit na sdílení odpovědnosti mezi všemi, mezi všemi členskými státy, zda na tom chcete pracovat. Víme, že komise velmi brzy předloží strategii, kterou velmi eh, vítáme a sice eh, nás by také zajímalo, zda předsednictví chce jít ještě nadrát rámec této strategie, kterou má předložit komise. Zda chcete podnítit diskuzi mezi jednotlivými členskými státy eh, s cílem dosáhnout změny dublinského nařízení. A to zejména pro, kde jde o vzájemné uznávání eh, azylových postupů. Děkuji. Could I, um, I'm sorry, I... Eh, pan předseda, omlouvám se, ale musím už uzavřít seznam řečníků. Děkuji paní Benali za vaše pochopení. V první řadě musím jako obvykle eh, říci to, co říkám všem eh, ministrům předsednictví. Určitě je to pro vás určitý eh, šok, který prožíváte. Pravděpodobně jde o největší legislativní výbor. Máme tady zkušené poslance, kteří pokládají spoustu otázek a asi se na to nelze nikdy úplně dobře připravit. Ale mm, předpokládám, že se minimálně pokusíte zodpovědět eh, některé otázky. Eh, ministři se už vytvořili určitý systém, eh, jak budou odpovídat, mají poznámky na všechny otázky, které padly. Já jsem se to velmi všiml, velmi dobře všiml, že už mají poznámky k jednotlivým členům a jejich otázkám, mají to všechno potržené, zdůrazněné. Eh, jde o předsednictví menších členských států, které čeká těžká práce. Viděla jsem také, jak velmi tvrdě jste se připravovali na dnešní setkání, takže vám přeji hodně štěstí a pustíme se do zodpovídání otázek, byť mi je jasné, že není ve vašich silách odpovědět na úplně všechny. Máte slovo, pane ministře. Děkuji za slovo. Tak eh, na některé otázky odpovím i bez svých poznámek. Eh, milí poslanci, milé poslankyně, děkuji za vaše laskavá slova, za vaše přání úspěchu lotyšskému předsednictví. Eh, my jsme tím velmi polechoceni a zároveň cítíme odpovědnost v této jedinečné situaci. Eh, situace je jedinečná jak pro Lotyšsko, i po obnově naší nezávislosti. Je to pro nás velká čest První, otázka prvního poslance, který se vyjadřoval k trestnímu stíhání. Máte pravdu, že se to týká jak obětí, tak eh, obžalovaných. Dále také svědků. A samozřejmě je zapotřebí chránit oběti, v tom máte pravdu. V roce 2012, jak víme, tak jsme měli směrnici o ochraně údajů, o ochraně eh, obětí. Ta směrnice byla již přijata a v rámci této směrnice mm, byla harmonizována legislativa členských států, včetně legislativy Lotyšska. Není to nic jednoduchého, protože eh, se to týká také svobody médií, jestliže už hovoříme o ochraně obětí. V této oblasti práce probíhá. Co se týče eh, práv obžalované osoby, tak nesmíme zapomínat na zásadu presumce neviny. Je to klíčový aspekt. Nemůžeme někoho odsoudit předtím, než padne soudní rozsudek a nemůžeme někoho považovat za vinného, pokud eh, soud nevydá příslušné rozhodnutí. Rozsudek a Bohužel v mnoha členských státech existují eh, legislativní nástroje, které nejsou dostačující a některé osoby byly nespravedlivě odsouzeny. Další otázka se týkala ochrany údajů. Přestože jsme dosáhli dílčí schody na úrovni rady. Byla to schoda, která se týkala dvou kapitol a v oblasti soukromého a veřejného sektoru bylo dosaženo pokroku, ten se zaznamenal také na úrovni rady, tak přesto všechno, eh, byť členské státy se snaží dosáhnout nějakých matatelných výsledků, Tak pokud je o časový harmonogram, jak se na to ptala paní Sipel Brigit, tak eh, jsme byli na začátku trochu optimističnější. Mm, předpokládali jsme, doufali jsme, že bychom eh, výsledku dosáhli v březnu a eh, otázky směrnice bychom se dostali k červnu. Ale na celý ten proces je třeba se dívat společně. A myslíme si, že trialog proběhne až po radě vnitra, která bude probíhat v červnu. Další otázky. Padly zde otázky, které se týkaly terorismu. Samozřejmě jsme připraveni úzce spolupracovat s Evropským parlamentem v otázce terorismu. Otázka, zda budeme v této eh, ještě jednou, mám otázku na vás. Mám se nejdříve vyjádřit já ke všem otázkám, nebo se mám střídat se svým kolegou? Jaký je váš postup? Pan předseda, pokud máte pocit, že to je vhodné, tak se střídejte. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo, a děkuji také za vaše laskavá slova, za přání našemu předsednictví a děkuji také za spoustu otázek, které jste nám položili. Já se mm, předem omlouvám, pokud se nám nepodaří všechny otázky zodpovědět, ale mohu vám slíbit, že eh, to potom napravíme ještě písemně a odpovíme vám písemně. Dnes eh, bych chtěla začít otázkou, která zazněla z úst mnoha poslanců a poslankyně. Je to otázka, která se týká migrace a eh, souvisejících problémů, které souvisí s nelegální migrací a s žadateli o azyl. V roli předsednictví jsme eh, měli za to, že je velmi důležité pokračovat v práci, které, kterou eh, zahájilo už předchozí předsednictví a ty před nimi. Patří sem eh, činnost a operace Frontexu, dále boj proti pašerákům, A bohužel situace ve třetích zemích je v této věci zneužívána a podporuje tento typ e, migrace. Hovoří se také o tom fenoménu těch e, takzvaných lodí duchů nebo fantomů. Já bych chtěl rád poděkovat také za spolupráci italského předsednictví a Frontexu a díky jejich práci jsme mohli zachránit spoustu životů a v této práci budeme také pokračovat. Budeme dále pokračovat v tom eh, vyhledávání odpovědných osob a eh, v tom, abychom je dostali před soud, aby eh, se dostalo spravedlnosti. Do Evropy přichází obrovský počet občanů třetích zemí a v této věci musíme uplatňovat celostní přístup. E, máme opravdu v úmyslu projednávat tuto otázku také 29. ledna na neformálním zasedání rady na, jednom, e, na jedné ze e, sekcí tohoto setkání a poprosili jsme také našeho komisaři, aby se vyjádřila k této otázce, aby komise také připravila konkrétní mechanismus a chtěli bychom také diskutovat o skutečné solidaritě. V této věci zazněla také naše země, Lotyšsko. Je vám jasné, že Lotyšsko je malá země, ale myslím si, že my jsme se velmi výrazně zapojili do operací Frontexu v boji proti nelegální migraci. A zapojili jsme se a přispíváme také eh, do práce na východních hranicích. Jak víte, tak máme eh, několik nebo stovky kilometrů vnějších hranic a s tím souvisí boj eh, s eh, pašeráky a s nelegální migrací. A já si myslím, že my odvádíme svůj díl práce. Ale obecně musím říct, že s vámi souhlasím, jsme připraveni pokračovat v této diskuzi, nechceme utíkat před naší odpovědností a budeme vděční komisi za eh, předložení návrhů v této oblasti. Eh, pan Dias de Mera. Ano, opravdu záměrně jsem nezacházel ve své prezentaci do podrobností, nehovořil jsem o všech právních aktech, protože to by vyžadovalo minimálně jednu hodinu, nebo ještě více. A ehm, my jsme hovořili o hlavních aspektech. Pokud je o Europol a nařízení Europolu a o balíčku inteligentních hranic, tak opravdu to je jedna z našich priorit, je to součást našeho pořadu jednání a jsme na tento dialog připraveni. Jak všichni víte, tak eh, v tomto ohledu eh, je zde celá řada otázek, včetně přání parlamentu, aby byl více zapojen do eh, kontroly a do dohledu nad prací Europolu. My jsme vůči tomuto dialogu otevření a považujeme to za jednu z priorit. A dále otázka, která se týkala PNR, jména evidence cestujících. Opět jde o jednu z našich priorit. Hovoříme-li o eh, PNR v rámci EU, tak v únoru komise, a to platí pro země, které již eh, zavedly své vlastní systémy PNR, a to si může eh, jakýkoliv poslanec, poslankyně ověřit, můžete vidět příklad těchto osvědčených postupů. Eh, my jsme slyšeli o tom, že donocovací orgány říkali, že, nebo ptali se, proč potřebujeme takovýto nástroj v Evropě, ale mohu vám říci, že v Evropě budou, v únoru budou zveřejněny příslušné informace a uvidíte, že některé členské státy už zavedly své vlastní e, registry, seznamy jmených evidencí cestujících. A je důležité, abychom se shodli na společných zásadách pro takovýto systém v EU, aby mohl být zaveden. Cílem je samozřejmě to, abychom eh, zajistili ochranu údajů a abychom eh, také dodržovali lidská práva. Další téma. Boj proti terorismu. Paní Šipel eh, se zeptala na toto téma. A moje odpověď zní ano, máme opravdu hodně agentur. Náš přístup je takový, že není zapotřebí zřizovat spoustu nových nástrojů. Myslíme si, že bychom měli efektivněji naopak využívat stávající nástroje, ty, které máme k dispozici. Na posledním zasedání kozy jsme identifikovali hlavní směry a doufám, že bude následovat produktivní diskuze také s eh, účastí předsednictví eh, výboru LIBE a my tam předložíme velmi konkrétní opatření a doufám, že se nám podaří se shodnout na konkrétních opatření pro naše budoucí kroky. Paní Wikström a její otázka, která se týká společného azylového systému a nařízení Dublin. Souhlasím s tím, že je opravdu důležité dosáhnout kompromisu a dosáhnout dialogu s Evropským eh, parlamentem. A to se týká zejména eh, nezletilých bez doprovodu a zpracovávání jejich žádostí. Eh, je nám jasné, že máme rozdílné postoje a mandát, který máme pro radu, zahrnuje Eh, mandát rady zahrnuje také to, že eh, jsme proti screeningu úplně všech zemí, ale eh, tam, kde ta aplikace bude prvně spuštěna, tak tam by měl screening probíhat. Nicméně nevylučujeme možnost toho, že může dojít k přesunu těchto nezletilých. Ale musí to být opravdu ve skutečném zájmu těch nezletilých osob. Okay, turpinovat kolegy? Dobře, já budu pokračovat. Ehm, vystřídám svého kolegu, ministra za vnitro. Pan poslanec Kirchhoff se ptal na procesní práva jsme se samozřejmě vědomi skutečnosti, že procesní práva nezletilých osob eh, jsou zranitelná. Je to citlivá otázka a je zapotřebí eh, tuto oblast zlepšit. Potřebujeme k tomu zvláštní nařízení. Proto lotyšské předsednictví je připraveno o této věci diskutovat a jsme připraveni přijít eh, s nějakým flexibilním řešením. Dále také budeme chtít více pracovat na otázce mm, presumce neviny. Dále jste se ptali také na nediskriminační eh, směrnici neboli směrnici proti diskriminaci. V této věci musím zdůraznit, že eh, panují různé názory v různých členských státech což je pochopitelné, protože způsob, jakým chápeme diskriminaci, se sice podobají, nicméně existují různé standardy a některé členské státy si chtějí zachovat své normy, své standardy, které používají mm, spoustu let a nechtějí od nich ustoupit. Máme zde také rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, je to rozhodnutí proti Rakousku, nebo v případě proti Rakousku, a tam se hovoří o tom, že e, pouze v případě, že členský stát je kompetentní, ehm, v této věci bych chtěl říci, že bychom měli více důvěřovat informačním zdrojům, které používáme a musíme říct, že Lotyšsko je demokratickou zemí, kde se každý může svobodně vyjádřit, může svobodně vyjádřit svůj názor, což je právo, které nesmí utrpět. Pak by šlo opravdu o diskriminaci. Možná, že k tomu může doplnit něco můj kolega. Uh, um, Kolegové, omlouvám se, budete se muset eh, pokusit už nějak uzavřít, protože čas nás tlačí, takže prosím stručný závěr. Já se také omlouvám eh, kolegů, kteří by chtěli obsáhlejší odpověď, ale prosím tady o stručný závěr. Eh, jā, es varbūt tad arī ņemot vērā, ka mūsu laiks tiešām uh, ir. Ano, tak s ohledem na dostatek času bych chtěl europoslancům ještě jednou zopakovat, že lotyšské předsednictví se určitě bude snažit zlepšit bezpečnost v Evropě samozřejmě při současném dodržení základních práv a svobod. Byly tady otázky na vnější eh, rozměr, jak budeme řešit problematiku vnější i vnitřní bezpečnosti. Samozřejmě v tom globalizovaném světě se neobejdeme bez spolupráce s třetími zeměmi. Bez spolupráce nebudeme schopni řešit migraci, bezpečnost, takže jako předsednictví na tom budeme pracovat. Je také důležité spolupracovat na expertní úrovni. Musíme také zajistit efektivní spolupráci se sousedními zeměmi a budeme se tomu věnovat. Nyní v reakci na otázku Eh, rozšíření šengenského prostoru, protože Bulharsko a Rumunsko zatím stále ještě nejsou eh, v šengenském prostoru. Jak víte, my jsme o tom na radě diskutovali. Bohužel zatím se nám nepodařilo dosáhnout jednomyslného schválení ale chceme na tom co možná nejvíce pracovat během nadcházejících šesti měsíců, abychom dosáhli koncensu. Děkuji všem poslancům a poslankyním za otázky. Skutečně slibujeme, že zašleme odpovědi písemně. Zároveň dovolte tedy pár závěrečných poznámek. Pokud jde o Evropský úřad veřejného žalobce, Byl tady na to dotaz a já musím souhlasit s tím, že pravomoc tohoto úřadu by měla být do budoucna rozšířena. Nicméně tato instituce byla zřízena proto, aby zajistila eh, bezpečnost a chránila evropské hodnoty. Musíme tedy nejprve vytvořit samotné jádro této instituce, to bude první krok a do budoucna samozřejmě můžeme i rozšířit její působnost a zahrnout tam třeba i terorismus, únosy dětí a podobně. Takže je tady určitě možnost rozšířit působnost. Pokud jde o diskriminaci Romů, my si uvědomujeme, důležitost jejich integrace. Už proběhly určité iniciativy v roce 2011, to byl evropský program na jejich podporu v roce 2013, to bylo doporučení Rady ohledně účinných kroků v členských státech a já doufám, že tato opatření budou mít konkrétní výsledky. Děkuji za pozornost a také bych chtěl říct, že jsme skutečně nemohli zodpovědět všechny otázky, ale poskytneme písemné odpovědi. Takže než přejdeme k dalšímu bodu, tak bych chtěl poděkovat oběma ministrům a kolegům za trpělivost. Samozřejmě se jedná o velice složité Eh, problematické okruhy, rozsáhlé okruhy, kdy mm, prostě se pohybujeme od žalobce až po ochranu hranic. Eh, vím, že eh, ministři se snažili nezůstat nikomu nic dlužní, ale nestihli jsme to všechno. Samozřejmě to je škoda, když nemáme ani jedna, ani druhá strana čas zajít dostatečně do hloubky. Na přípravných jednáních s lotyšským předsednictvím se jasně ukázalo, že eh, bude muset být přijato řada opatření v návaznosti na pařížské útoky. A to bychom měli mít na paměti. Máme tady opravdu hodně práce už i bez těch tragických událostí a teď se to k tomu ještě přidá. Tento výbor Libe má velký objem práce a vy v nadcházejících šesti měsících na tom budete podobně se svými týmy. Naši poslanci tedy se budou na vás spoléhat, že se budete soustředit na ty hlavní politické priority. Těšíme se na spolupráci s vámi A děkujeme vám za dnešní prezentace a také e, předem za tu praktickou práci během nadcházejících šesti měsíců. Takže děkuji vám oběma, že jste přišli a odpověděli otázky a děkuji kolegům za trpělivost. Uh, kolegové, prosím, posaďte se. Musíme hned pokračovat v programu. V programu nemůžeme si dělat přestávku. Sorry, um, Takže kolegové, prosím, posaďte se. Musíme začít. Máme velké spoždění s programem. Teď nás čeká výměna názorů s, Krymem, s Krumem Garkovem, výkonným ředitelem EU LISA, a pak zároveň bod 5, výměna názoru s doktorem Robertem Viserem, výkonným ředitelem EASO, Evropského podporného úřadu pro otázky azylu. Kolegové, Cílem je seznámit se se závěry týkajícími se spolehlivosti systému SIS-2 VIS Eurodac. Kolegové, už pokračujeme v programu. Nevím, jestli se toho všichni všimli, ale rád bych, abyste se posadili. budeme diskutovat eh, o prezentaci pracovního programu EU LISA na rok 2015 a pracovní programu pro předsednictví agentů působících v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. V naší zprávě o programu dozoru NSA z 21. února 2014 jsme požádali EU LISA, aby informovala parlament o spolehlivosti systému, které byly zavedeny do eh, konce roku 2014. Prezentace spolehlivosti systému EU LISA může být takový vklad. Nevím, jestli mě tady někdo poslouchá, kolegové. Takže prezentace spolehlivosti systému EU LISA může e, být vklad e, pro zprávu tohoto výboru e, o masovém dohledu. Pan Garkov tedy přišel na naše jednání, proto jsme požádali, aby nás zároveň představil pracovní program EU LISA pro tento rok. Během roku 2014 EASO předsedala síti agentur v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí a já tady vítám tedy výkona ředitele EAS pana e, Vysera, e, který nás bude informovat o činnostech z loňského roku a pak se znovu vyslechneme pana Garkova, e, který bude prezentovat program pro předsednictví těchto agentur v roce 2015. Tento rok také EULISA předsedá této sítě. Takže teď dám slovo panu Garkovovi, takže začneme s vámi, prosím. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za příležitost eh, zde dnes vystoupit. Samozřejmě eh, my máme zájem na úzké spolupráci s parlamentem, protože to je důležitý faktor úspěchu naší agentury. Takže ten první bod v programu, o kterém budu hovořit, se bude týkat aktuálních informací o spolehlivosti systému, které agentura spravuje v kontextu zprávy Evropského parlamentu z únoru 2014 o americkém programu dohledu ze strany NSA. A byla tam vlastně eh, speciální žádost v bodě 104 aby agentura se tímto eh, zabývala, tímto tématem. Nejprve chci tedy zdůraznit, že systémy eh, a údaje v nich obsažené nejsou sdíleny s žádnou jinou zemí. V tomto smyslu údaje v systémech nejsou a nebudou ohrožena, nebudou předávána třetím státům, to je třeba říci úvodem. Zároveň spolehlivost systému má jiné důležité aspekty, na které bych chtěl upozornit. Je tady technická spolehlivost a bezpečnost a konzistence údajů. A to je také součást mandátu EU LISA a proto vás tedy o tom budu stručně informovat a samozřejmě rád odpovím otázky. Za prvé, technická spolehlivost systému ta je v našem zřizujícím nařízení, kde se hovoří, že systémy musí být dostupné členským státům, příslušným orgánům 24 hodin denně 7 dní v týdnu. A to agentura tedy zajišťuje od samého počátku své existence. V tomto smyslu spolehlivost systému z technického hlediska eh, není nějak spochybnitelná. Na druhé straně, pokud jde o bezpečnost údajů a jejich konzistenci, eh, agentura také nese odpovědnost podle toho zřizujícího nařízení. Ty systémy se neskládají jenom z těch centrálních systémů a sítí, ale také ze systémů členských států. To jsou ty systémy, které používají členské státy, aby se dostaly do centrálního systému. Takže když hovoříme o systémech zpravovaných agenturou, musíme tomu takto rozumět. V tomto ohledu tady je tedy jasné rozdělení zodpovědnosti mezi agenturu a mezi členské státy, kde agentura zodpovídá za centrální systémy a komunikační síť a členské státy zodpovídají za bezpečnost a údaje v těch svých národních systémech. V tomto ohledu, pokud jde o zabezpečení údajů v centrálních systémech a při předávání přenosu údajů e, do zabezpečených sítí, tak agentura vlastně přijala všechna nezbytná opatření na základě příslušných e, právních předpisů. Od samého počátku agentura vytvořila bezpečnostní plán pro každý systém, Eh, vlastně plány pro případ selhání systému, zajištění jeho neustálého chodu a podobně. Tak a chválil to náš eh, řídící výbor. V tom plánu jsou opatření fyzické bezpečnosti, to znamená, to je přístup do prostor, kde ty systémy jsou, dále tam jsou organizační opatření, řešení, kdo ze zaměstnanců a jak může přistoupit a operovat s tím systémem a pak tom tam je také uh, provedení opatření konkrétních právních nástrojů, pokud jde o přístup do systému eh, ze strany eh, orgánů členských států. To bylo všechno zavedeno eh, a plně se to provádí. Pokud jde o integritu údajů, agentura se domnívá, že to je důležitá součást spolehlivosti systému a abychom integritu zajistili, tak provádíme pravidelné kvalitativní kontroly a kontroly konzistence údajů a o tom potom informujeme členské státy a přijímají se e, případná opatření, e, pokud se řeší nějaké problémy. Teď zrovna také máme vlastně takovou obdobnou kontrolu nebo cvičení, které probíhá v rámci systému SIS dvě a pak řešíme se státy zjištěné problémy. Zároveň agentura se zabývá dalším rozvojem bezpečnosti systému, zejména pokud jde o společné kroky agentury a členských států při řešení budoucích i současných bezpečnostních hrozeb. Proto agentura také má síť bezpečnostních důstojníků, což je takové forum mezi eh, agenturou a členskými státy, kde se diskutují eh, témata týkající se počítačové bezpečnosti, bezpečnosti IT systému vytvářejí se různé příručky nebo dokumenty, které pomáhají tomu, aby agentura a členské státy společně řešily různé bezpečnostní výzvy a také společně řešíme bezpečnostní incidenty, k nímž může dojít. V tomto ohledu agentura přijala všechna nezbytná opatření k zajištění spolehlivosti systému podle svého mandátu a to jak tedy z technického hlediska, tak z provozního hlediska. Máme ty příslušné plány zajištění provozu, také máme pravidelnou komunikaci s členskými státy, Zaznamenávají se veškeré interakce se systémem, tak jak to umožňuje právní základ. Také provádíme monitorování a hodnocení systému z hlediska bezpečnosti. To se provádí každoročně a v neposlední řadě máme školení zaměstnanců, abychom zajistili, že agentura bude tedy plně eh, a neustále kompetentní při řešení eh, úkolů souvisejících se spolehlivostí systému. Takže v tomto smyslu mohu říci eh, výboru, že systémy v současnosti eh, jsou spolehlivé ve všech ohledech. Na závěr bych chtěl ještě připomenout body odůvodnění 94-96 téže zprávy, kde se volá po vytvoření nějakých základních standardů bezpečnosti eh, a ochrany osobních údajů v těchto systémech. v souvislosti také s eh, kyberbezpečností a příslušnou strategií EU. Agentura sice tam není výslovně uvedena, ale jsem si jist, že agentura může úspěšně přispět k dosažení těchto cílů a je připravena tak učinit, bude-li to třeba. Děkuji za pozornost a jsem k dispozici pro případné otázky. Děkuji. Myslím, že nejdříve vystoupí pan Viser a potom otázky, nebo... Takže pan Coelho, Carlos. Carlos, omlouvám se, pane předsede, chtěl bych položit otázku, pokud jde o pracovní program a to bude až to druhé vystoupení pana eh, Garkova. Takže není prohlášení pana eh, Vysra. Takže prosím, prosím pane, můžete, můžete vystoupit. Takže prosím, pane řediteli. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Vážené poslanky, vážení poslanci, je mi potěšením, že zde mohu dnes být. A mám zcela čerstvou představu před očima, co se stalo ve Francii a v Evropě minulý týden a to je dobrý důvod pohovořit o agenturách v oblasti vnitro spravedlnost. Spolupráce mezi agenturami byla zájena před řadou let, ale v posledních letech se zvýšila a zejména tedy eh, v posledním roce a jak vysvětlí kolega z EU Lizy, ještě se umocnila v letošním roce. Agentury mají oficiální a přísně vymezený mandát v nařízení, který, které upravuje jednotlivé agentury. Ale pokud jde o mandát, a je, platí to zejména pro oblast vnitrospravedlnost, tak ty mandáty jsou si velmi blízké a navazují na sebe. A důvod je, aby bylo možné koordinovat, což je zcela zřejmé. A tyto otázky také musí být řádně organizované a my jsme se tedy organizovali, koordinovali jsme naši práci a poprvé eh, jsme se jako agentury zviditelnili v oblasti vnitrospravedlnost a eh, vlastně udělali jsme takovou souhrnou informaci o naší činnosti. Nebudu eh, zabíhat do mandátu jednotlivých agentur, to je oddělené téma. Soustředím se pouze na to, co děláme společně. Jak postupujeme, jak se vzájemně koordinujeme. Eh, v té skupině agentur v oblasti vnitro spravedlnost, protože se cítíme být určitou rodinou, tak máme pravidelné kontakty od prvního kroku v naší práci, tedy plánování pracovního programu. Eh, již po řadu let koordinujeme pracovní programy agentur a zjišťujeme, kde mohou být oblasti, kde eh, jsou ty programy komplementární a kde můžeme některé věci vzájemně přebírat. My jsme byli v tomto směru aktivní na konci stokholmského programu a na začátku strategických eh, pokynů jsme vytvořili globální dokument, který popisuje, co z praktického a operativního hlediska považujeme jako příspěvek pro tyto strategické pokyny. A velmi stručně, protože jste obdrželi veškeré podklady sami, Stručně tedy zmíním ty oblasti, kde jsme intenzivněji spolupracovali v posledním roce. Přehled interní, tedy strategie interní bezpečnosti, to je oblast, kde, kde agentury úzce spolupracovaly, aby komisi a členským státům i radě parlamentu předložili své názory na to, a řeknu globálnější tedy pohledy na to, co je optimální přístup podle toho, co zažíváme v praxi. A v oblasti azylu, migrace a ostraje hranic, to je oblast, která se týká vlastně většiny agentur, tak je důležitá výměna informací. A také spolupráce ad hoc tam, kde je to nezbytné. Například, když se najednou objevila nová situace na Ukrajině v loňském roce, tak jsme e, Frontex, EASO a Europol společně vyhodnotili situaci právě když ty udalosti nastaly. A podobně jsme hodnotili i změnu v oblasti zjednodušení vizových postupů, abychom věděli, jaký je dopad. I zde v parlamentu se o tom eh, často jedná a právě proto jsme vyhodnocovali tu situaci a ještě ji vyhodnocujeme. Situace ve Středomoří okolo Lampedusy v loňském roce eh, vyústila eh, v, ve středozemní task force, a jednotlivé agentury se aktivně podílejí a spolupracují a je tu celá řada společných projektů v kontextu té Task Force pro středozemní moře, kde agentury vzájemně spolupracují. Evropská multidisciplinární platforma proti kriminálním hrozbám, to je třeba také zdůraznit. A pilotní akce Frontexu a EASA, EASA při společné identifikaci. Zejména Frontex a EASA úzce spolupracovali v jednotlivých oblastech migrace, azylu a hranic. Nejen, že sdíleli i dokonce kapacity při zjišťování v rané fázi zranitelné skupiny, ale také v oblasti společného výcviku a provádění společných eh, aktivit v různých oblastech, například v Řecku. Pokud jde o mechanismus, který zahrnuje většinu agentur, tak samozřejmě eh, balíček o inteligentních hranicích nás zahrnuje všechny. Eurosur, obchodování s lidmi, zpráva o trhu s drogami. To je významný, eh, významný prvek, který ovlivňuje nejen agenturu v Lisabonu, ale také bezprostředně další oblasti, jak si to dokážete představit. Společné vyšetřovací týmy, to je poslední věc, kterou zde zmíním, to je důležitý průřezový bod, který zahrnuje všechny agentury. To je výcvik. Výcvik je důležitým prvkem, abychom vytvořili společnou evropskou kulturu a každý ve své oblasti je aktivní v této oblasti. A oblasti výcvik je věc, kterou můžeme provádět společně a to také právě činíme. Děkuji. Chcete, pane Garkové, něco doplnit? Děkuji, pane předsedo. Po vystoupení pana Vysra, tak vás budu informovat o prioritách naší sítě pro tento rok. Nejdříve chci zdůraznit, že eh, hlavní zásady, které bude pro Eulisa základní, tak je to kontinuita. Řada věcí byla již splněna, eh, tedy tou sítí agentur vnitro spravedlnost. Kontinuita, týmová práce, to je základní předpoklad pro splnění cílu a transparentnost vůči zúčastněným subjektům a veřejnosti. To je velmi důležité, abychom vytvořili přidanou hodnotu agentur v oblasti vnitra a spravedlnosti. Pokud jde o priority pro letošní rok, tak se dělí na tři oblasti. Za prvé, agentury budou pokračovat v operativních aktivitách a ty by měly být eh, v souladu s konkrétními cíly členských států a institucí EU, což znamená, že zejména pokud jde o vnější aktivity, podpora v oblasti výcviku a přenosu informací a znalostí, tak tam budeme pokračovat tak jako v minulosti. Současně agentury se budou snažit o další rozšíření svého příspěvku k politické rozpravě na úrovni EU při poskytování konkrétních eh, faktických důkazů pro rozhodování v rámci našeho mandátu na základě naší odbornosti. A v neposlední řadě agentury budou pokračovat při dalším rozvoji eh, zvýšení své viditelnosti pro jednotlivé orgány v EU protože je důležité stvrdit přidanou hodnotu těchto agentů pro Evropskou unii. Specifičtěji tyto priority se promítnou do řady operativních aktivit a tyto aktivity již vycházejí z iniciativ z minulosti. Například další harmonizace výcvikových programů, rozvoj výměny znalostí a informací mezi agenturami a členskými státy, což je velmi důležité z našeho pohledu, zejména v kontextu eh, již uvedeném eh, mechanismu hodnocení Schengenu, o tom hovořil pan kolega. A eh, chceme zde pomáhat členským státům dále a samozřejmě sdílení informací mezi agenturami je to další priorita agentury provádějí analytickou činnost a tady komplementarita je velmi důležitá. A podpora vnějších aktivit. Snaha o řádové úspory při využití administrativních postupů i technologií, společné IT systémy, sdílené služby. I to bude prioritou pro zvýšení efektivity fungování agentur a v neposlední řadě agentury budou i nadále podporovat eh, plnění strategických iniciativ, jako jsou například eh, inteligentní hranice nebo jiné, které budou požadovány, protože společné úsilí poskytuje lepší dlouhodobé výsledky a přidanou hodnotu. Tolik tedy ve stručnosti, já jsem připraven na vaše otázky. Děkuji oběma výkonným ředitelům a nyní zahajuji rozpravu a první je Carlos Coelho. Děkuji, pane předsedo, děkuji mnohokrát oběma ředitelům za poskytnuté informace. Pane Vysere, vy jste odkázal na nový eh, mechanismus hodnocení Schengenu. A já bych chtěl vědět, zda můžete rozvinout dále tuto úvahu. Jaká spolupráce je předpokládána mezi agenturami v kontextu nového šengenského mechanismu hodnocení. Pokud jde o pana Garkova, víte, jak si vážím vaší práce a práce e, vaší agentury. Děkuji vám za informaci o bezpečnosti a efektivitě systému. Nečekám nic jiného od vás. Ale v posledním prohlášení jste se zmínil o novém balíčku pro inteligentní hranice. Já bych chtěl říci, že jsem měl možnost se vyjádřit v tomto výboru, proč je tento projekt nezákonný, protože evidentně komise rozhod, se rozhodla ignorovat výsadu parlamentu. A Tento projekt je mimo rámec nařízení pro agenturu a mám otázku pro pana Garkova. Chci vědět, zda ředitel agentury se zabýval tou právní otázkou, tedy zákonností celého postupu a zda si myslíte, že je to správné. A za druhé, na každý pát vím, že jste v Talinu uspořádal konferenci na toto téma v říjnu a minimálně dva eh, řečníci pochybovali o financování a dokonce harmonogram eh, a dokonce, že harmonogram je správný pro tento projekt. Já bych eh, vás vyzval, abyste se podělil s námi o vaše názory, pokud je o zákonnost a také pokud je o materii, tedy o obsah vlastně činnosti. Děkuji, Karlosi. Další paní Revo. Omlouvám se, říká řešnice. Děkuji. Moje otázka se bude týkat eh, aktuálních událostí. Atentáty ve Francii nám připomněly, že je důležité působit legislativně na evropské úrovni, abychom lépe koordinovali bezpečnostní politiku členských států s větší konzistentností a efektivitou. Za tímto účelem je třeba posílit eh, spolupráci mezi státy, zejména mezi spravodajskými službami Je to již v pořádku, říká pan předseda, byl problém. S tlumočením je to teď v pořádku? Funguje to dobře? Můžete, můžete začít znova. Bez problému. Atentáty ve Francii nám připomínají, že je nezbytné působit legislativně na evropské úrovni, abychom lépe koordinovali bezpečnostní politiky členských států s větší efektivitou a konzistentností. A za tímto účelem Evropská unie musí posílit kvalitu spolupráce mezi členskými státy, zejména mezi spravodajskými službami. Jde jak o zlepšení analýzy a sběru dat a také jejich šíření při plném dodržení zásad ochrany údajů. Nástroj SIS-2 může být velmi efektivní pro kontrolu tras zahraničních bojovníků ale není plně využíván. Podle komise členské, některé členské státy je dostatečně nekonzultují. Jakou roli může sehnat agentura EU-LISA, aby bylo možné lépe využívat systém LISA pro členské státy? A v tomto to kontextu, jaké jsou vazby mezi Europolem, Eurojustem a EULISou a jak se konkretizuje spolupráce s těmito agenturami? Děkuji. Děkuji mnohokrát za vaše otázky. Další paní Weinberg. Děkuji za tyto informace. Komise vychází ze zásady, že systém funguje, ale členské státy jej optimálně nevyužívají. Já se domnívám, že členské státy by měly být varovány a mělo by jim být řečeno, že musí ten systém používat, alespoň to zaznělo. Jinak eh, budou odpovídat eh, za teroristy, kteří vstupují do Evropské unie a kteří páchají teroristické činy v některých členských státech. Pokud eh, členské státy budou tvrdit, že existují technické problémy, což se často děje, tak to je nezávislé na tom, co se děje v oblasti pasové kontroly. A vidíme, co se děje v Turecku a vyvolává to otazníky. Každý parlament každého českého státu by měl mít možnost reagovat. A podobně jako ministři vnitra se dokážou shodnout na posledním jednání, je třeba, abychom mohli požadovat eh, důraznou kontrolu všech osob, které přichází do Evropské unie, zejména když přichází z Istanbulu. Kontroly musí být systematické a dlouhodobé. nezáleží tolik na tom, proč a na jakém místě chceme vstoupit do Evropské unie. Ale některé země původu, jako je Irák, existují a vidíme, co se stalo ve Francii s bratry Kuači, který, kteří byli známi policii a e, mohli cestovat z Francie do Francie bez toho, že by byli zadrženi na hranicích. Existuje systém SIS, ale kdyby byl řádně využit, tak bylo možné zadržet určité osoby. A je důležité, aby členské státy mohly spolupracovat, mohly také jednat o nových předpisech a využívat ji přesně, konkrétně. E, co si myslíte o uplatnění a využívání systému SIS-2 v členských státech? Děkuji. Skákeler jako další. Děkuji. Jedna otázka pro pana Vysera, pokud jde o EASO. Říkal jste, že u inteligentních hranic všechny agentury spolupracují, přispívají a tak dále. Můžete říci, jaká je úloha EASA v projektu inteligentních hranic? A pro pana Garkova mám otázku, která je v souladu s tím, co říkal Carlos. To jest, já rozumím tomu, že EULISA nesmí eh, provádět pilotní projekty když eh, existuje právní základ, ale vy jste podepsali dohodu s komisí. Já bych chtěla vědět vlastně, jak to bylo? Komise na nás vyvinula tlak, nebo to byla vaše, svobodné, vaše svobodná vůle to učinit? A je to vůbec v souladu s vaším nařízením? Je zcela evidentní, že tomu tak není. A protože je to jasně v rozporu s vaším mandátem, vy jste také řekl, že nezdílíte informace s členskými státy, protože to není váš mandát, ale pilotní projekt je v testovací fázi. A zdá se, že už to není pilotní projekt. Já bych chtěl vědět vlastně, čemu říkáte transfer dat k, k, směrem k třetím zemím. Co to může být, když to není transfer dat? Nejsou to nějaké semantické rozdíly, není to v rozporu s těmi ustanoveními mě by hodně zajímal váš názor na toto téma. Děkuji. Některé odpovědi také přijdou ze strany komise, ale nevím, zda to stihneme. Zda komise bude moci stručně vystoupit nakonec. Marie Loristo nakonec. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat našim hostům za informace a také musím říci, že jsem navštívila Eulizu v Talinu a e, profesionalita na mě udělala velký dojem zde. Ale pokud je o vaši funkci, která je vedena v e, tiskovině, vy chcete být e, centrem excelence a poskytovatelem služeb. Můžete trošku rozpracovat, jakou analytickou práci odvádíte jako Centrum excelence v této oblasti? A zejména by mě zajímalo, a určitě máte znalosti o nařízeních o ochraně osobních údajů a o tom návrhu. A je tam významný bod, musíme snížit využívání a používání osobních údajů a také monitorovat to, co nejsou osobní údaje. Byste měli mít možnost eh, vlastně defaultně uplatňovat ochranu osobních údajů přímo v technologiích. Jak jste daleko, pokud jde o analytickou práci v této oblasti jako Centrum excelence? Můžete eh, poskytnovat eh, tedy informace a znalosti o nových technologiích v tomto směru? A konečně paní Veržia. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za informace, které se nám poskytly. Byla jsem zaujata jednou skutečností. Vy jste oznámil, že veškerá opatření v oblasti bezpečnosti Mělo by se také mluvit o bezpečnosti občanů a také o tom, co se dělá, pokud jde o bezpečnost údajů a ochraně práv občanů. To je otázka, na které nám záleží v Evropském parlamentu a myslím, máme dost velkou většinu pokud je o tyto otázky. Ve Francii po hrůzných atentátech diskuse, mez, pokud jde o bezpečnost a svobodu, se rozproudila. Vláda prohlásila, že nebude chtít eh, navrhnout Patriot Act eh, díky hm, špatnému příkladu vlastního Patriot Actu. Já bych chtěla, abychom udělali pokrok, co se týče té rovnováhy. A řekněte nám tedy, jaká je situace, protože vy zajišťujete eh, předsednictví této platformy agentur, vy odpovídáte za EASO, ale já jsem neslyšela jak chráníte právo na azyl. To je trošku překvapivé, protože i tato otázka je velmi zastoupena v našich diskusích. A já bych také chtěla říci, že pokud jde o francouzské atentáty, buďme opatrní, jak je využíváme. Pan Kuaši a pan Kulibali byli francouzskými občany, takže v tomto případě mechanismus SIS nebo Smart Borders by nebyly k ničemu. A jde o koordinaci mezi evropskou úrovní a centrální úrovní. A je to zejména v oblasti lidských potřeb významné. Tedy jaké jsou vaše úvahy v tomto směru? Děkuji. Roberte, začnete asi vy, prosím. Thank you very... Děkuji. Děkuji za vaše dotazy. A můj kolega se určitě vyjádří ještě k celé řadě otázek, které se týkají letošní činnosti a také k otázkám, které se týkají jeho oblasti činnosti. A některé otázky spadají na mě. Pan Koja se zeptal na spolupráci eh, při vyhodnocení šengenského systému a jak se to týká agentů, jak funguje eh, to vyhodnocení. Konkrétní činnost, kterou jsme realizovali a které budeme pokračovat, je mm, příspěvek k šengenskému vyhodnocení. Europol, Cepol, Eulisa, Frontex, tedy většina agentur spolupracuje tak, aby výsledky byly co nejlepší. A to i s ohledem například na aspekty lidských práv. A myslím si, že jde o důležité téma otázku lidských práv. Jak už jsem řekl úvodem, tak samozřejmě mandát agentury je takový, jaký je. To znamená, nezasahujeme si vzájemně do mandátu, ale v případě, že jsou naše mandáty propojeny nebo se nějak doplňují, tak zajišťujeme koordinaci, ale nepřebíráme úkoly jiných agentur, protože vycházíme z právního základu, který je daný. Inteligentní hranice, tam to platí stejně. Paní Kalesna to ptala na diskuzi inteligentních hranic, to velmi politickou diskuzi, která nespadá do mandátu EASO, ale pokud eh, to bude účinné, tak eh, to povede k informacím. Netýká se to jednotlivců, protože EASO neřeší jednotlivé případy, ale můžeme tak získat informace, které jsou klíčové pro pochopení migračních toků. V tomto ohledu, ale teprve v druhé řadě by mohl EASO v budoucnosti mít zájem o tuto věc, ale momentálně do toho zapojení nejsme a mimo jiné z toho že jde o probíhající projekt. Myslím, že tím jsem zodpověděla otázky, které byly nasměrovány na mě. Pan předseda, děkuji pane Darku. Eh, eh, děkuji pane předsedo za slovo, děkuji také za položené otázky a chápu váš zájem, který se týká probíhajících příprav a provádění eh, pilotního projektu k inteligentním hranicím. Já se pokusím odpovědět na vaše otázky eh, stručně, tak abych eh, dal příležitost ještě dalším dotazům. Co se týče zákonnosti projektu, k tomu se vyjádřilo několik z vás, k zákonnosti eh, procesu a dohodě delegací. Musím zmínit, že dohoda byla podepsána v rámci nařízení DSS, nařízení k hranicím, a jde o pouze o technický nástroj. Ta dohoda je pouze technickým nástrojem, který stanoví pravidla pro přidělený rozpočet. Žádný jiný účel tento nástroj nemá. Skutečným účelem toho pilotního projektu je referenční nebo zadání a e, o zadání jsme podrobně diskutovali, včetně půdy e, parlamentu a jsem přesvědčen, že všechna doporučení a požadavky byly e, v zadání a v tom finálním textu zohledněny. Pokud je o právní podobu, kterou zvolila Evropská komise, tak tomu se bohužel vyjádřit nemohu, protože šlo o rozhodnutí eh, komise, ne agentury. Jde o rozhodnutí delegování úkolů. Z mého hlediska mohu říci, že pokud je o pilotní projekt, tak tady jde o širší uplatňování toho, co děláme momentálně. Protože u pilotního projektu to implikuje, že půjde o nějaký end-to-end -end prototyp, který bude potom testován ve všech aspektech, abychom prokázali eh, životoschopnost nového systému. Ale eh, pokud je o úkoly, které jsou momentálně přiděleny agentuře, v případě inteligentních hranic, tak eh, výsledkem nebude žádný end-to-end -end prototyp, ale výsledkem budou pouze některé technické varianty, které jsou už nasíněny ve studii ty budou potom testovány, jaká je jejich předná hodnota a životaschopnost a jak tedy mohou přispět ke zvládání eh, hranic. To znamená, nepředpokládáme, nevidíme tady žádné prvky, které by ukazovaly na to, že jde o pilotní projekt. Ale, jak už jsem řekl, ta Legislativní forma, která byla zvolená, tak to je rozhodnutí Evropské komise, v agentury a předpokládám, že své rozhodnutí by mohla komise vysvětlit. Co se týče načasování a financování pilotního projektu, tak opravdu probíhaly v loňském roce diskuze, když se loni začalo s úvodními přípravami, diskutovalo se o tom, jaký je nejlepší způsob daný pilotní projekt s ohledem na možnosti, které máme. a Většina členských států preferovala takzvaný end-to-end pilot, ale měli jsme rozpočtové a časové limity, které stanovila Evropská komise a to všechno vedlo k tomu, že obsah pilotního projektu je takový, jaký je. A sice, že eh, se zaměřujeme na testování technických variant. To znamená, veškeré přípravy a plánování, které probíhají, ty už se blíží k úplnému závěru. A s ohledem na daný přístup jsme přesvědčeni o tom, že financování a časový harmonogram jsou realistické. Nebyly by realistické, pokud by šlo o eh, úplný eh, prototyp end-to-end -end a o jeho testování, zda by takovýto prototyp fungoval, ale jelikož oblast působnosti je definována v zadání tak, jak je, tak si myslím, že agentura eh, se vejde do stanovených časových limitů i rozpočtu. Potom přesun dat do třetích zemí a toho, jak eh, budou zpracovány osobní údaje v rámci pilotního projektu, tak tady chci zdůraznit, že pilotní projekt nebude zahrnovat zpracování ani přesun jakýchkoliv osobních údajů ze strany agentury. To se dít nebude. Diskutovalo se o tom s EDPS, diskutovalo se o tom také s členskými státy a závěry byly takové, že se to dělat nebude. Eh, nevyžaduje to eh, schromažďování ani zpracování žádných osobních údajů ze strany agentury nad rámec toho, co se děje na národních hranicích. A cokoliv se bude dít na úrovni členských států, myslím, že jde asi o 18 lokalin, tak to se bude dít lokálně ze strany členských států, eh, agentura bude zapojena, ale osobní údaje nebudou zpracovány nebo přesunuty nad rámec účelu, za jakým jsou eh, momentálně ty údaje schromažďovány vnitrostátními orgány. Zaznělo ještě několik otázek k využití SIS a zda je využíváno, zda už využíván systém řádně, jde opravdu o účinný nástroj v rámci Schengenu který může pomoci v boji proti zahraničním bojovníkům nebo teroristům. A agentura podporuje správné použití různými způsoby. Za prvé jde například o monitorování kvality dat, protože skutečná přidaná hodnota systému nevyplývá z toho, že ten systém bude fungovat non-stop, ale ta předná hodnota vyplývá z kvality dat. To znamená, tuto věc bereme velmi vážně a kvalitu dat eh, trvale sledujeme a spolupracujeme s členskými státy při řešení eh, problémů, které identifikujeme. A každoročně eh, poskytujeme a zajišťujeme výměnu znalostí a, a spolupracujeme s ostatními agenturami, konkrétně se SIPO. To platí zejména pro letošní rok a chceme podpořit členské státy, aby si vybudovali vnitrostátní kapacity pro lepší využití tohoto systému a pro um, maximální benefit. V neposlední řadě agentura se zapojuje do také do šengenského vyhodnocení. Tady e, přispíváme svými zkušenostmi, jakožto orgán, který e, má na starosti danou oblast a sledujeme využívání šengenských informací na národní úrovni a přispíváme našim hodnocením na základě našich zkušeností. Takže takovýmto způsobem se snažíme pomoci členským státům v tom, aby řádně využívali a plně využívali funkce systému. Ehm, děkuji, pane Garkové. Ehm, opravdu čas na nás tlačí. Ehm, pane kolego, máte slovo? Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl eh, vystoupit po té, co si vyslechneme komisi. Eh, včera stínoví zpravodajové a zpravodajové pro zprávu o vnějších hranicích jsme vedli širokou diskusi o přidělení pilotního projektu a já jsem s velkým zájmem si vyslechla slova pana Garkova, ale než budu reagovat, protože na to mám názor, tak bych si rád ještě, pane předsedo, vyslechl komisi, jestli je to možné, aby nám řekla co si, komise, co se to myslí a potom bych teprve vystoupil já. We're in such a difficult position because... No, situace není lehká. Máme eh, dva body pořadu jednání, oba hosti jsou už přítomní. Jestliže už jsme v, ve spoždění u toho prvního bodu, tak nám to situaci komplikuje. Možná, že už to je stejně jedno, protože tak jako tak už máme obrovské spoždění. Zasedání koordinátorů bylo naplánováno na 12.30, no uvidíme, co s tím uděláme. Omlouvám se, tak trochu přemýšlím na hlas, takže možná to neberte úplně vážně, ale komise. Máte slovo. Prosím o stručnost. Prosím opravdu, abyste se vyjádřili eh, co nejrychleji protože jinak nikdy tento bod neuzavřeme. Děkuji za slovo, pane předsedo. Je jasné, že nemáme eh, čas na nějakou hlubší analýzu, ale já se pokusím velmi stručně vysvětlit, jak si komise danou situaci vykládá. Článek 9 eh, zřizovacího nařízení pro EULIZA, kterým se zřizuje EULIZMA, opravdu stanovuje možnost, aby tato agentura měla na starosti provádění pilotního projektu. Ale je tady odkaz v tomtéž článku na článek 54 odstavec 2 finančního nařízení což je velmi důležité, protože pokud se podíváte na tento odkaz finančního nařízení, tak si tam všimnete, že ehm, toto je možné pouze v případě, že neexistuje žádný jiný právní základ. To znamená, v případě, že pilotní projekt je připravován pro novou legislativu. Ehm, to jsme si vědomi, my jsme eh, to vše zkontrolovali, naše právní služba komise, stejně jako generální pro rozpočet to zkontrolovalo Kontrolovali jsme to loni a říkali jsme si, zda můžeme článek 9 využít jako právní základ nebo ne. A bylo nám doporučeno, abychom tak nečinili na to velmi důrazně, protože existuje právní základ a to v nařízení o eh, nařízení ASF o hranicích, jak už řekl pan Kurkov, a to je první důvod, proč ne. A za druhé nejde o přípravu pro legislativu, protože už jednáme o eh, návrhu. Teď jde o testování eh, existující legislativy. A za třetí, pokud mi dovolíte, abych to doplnil, tak eh, musíme akceptovat to, že nejde o pilotní projekt v pravém slova smyslu. A nejde pouze o semantický aspekt, a tady to už opět vysvětloval pan Garkov. My nemáme plně definovaný prototyp, který bychom chtěli testovat, protože s Radou a s vámi stále ještě diskutujeme o tom, co bychom chtěli získat jako výsledek v případě inteligentních hranic, jaký by měl být výsledek. My teď spíš testujeme určitá technická řešení, nikoli prototyp, a jde spíš o prvky technických řešení na úrovni členských států v reálné situaci. A to je obsahem té technické studie, to se právě testuje za koordinace EU LISY, ale nejde o pilotní projekt v pravém slova smyslu. To znamená, to jsou ty tři důvody, proč jsme nevyužili článek 9, ale proč jsme e, využili stávající právní e, základ k hranicím, pane předseda. Mm, opravdu musím už e, toto téma ukončit, ale kolego, máte slovo. Vypadá. Já jenom chci říct dvě drobnosti. Za prvé, po diskusi, kterou jsme včera vedli, jsme se rozhodli, že zadáme zprávu právní službě parlamentu a za druhé, na základě mých vlastních výzkumů musím odmítnout, že by ten postup byl nezákonný. Tak já want to thank Mr. Garkov. Já bych chtěl poděkovat eh, našim hostům, panu Vyserovi a Garkovovi, eh, za přehled o jejich činnosti a budeme nadále sledovat práce agentur. Samozřejmě v naší diskuzi bychom mohli pokračovat ještě mnohem déle, ale bohužel časový tlak nám to nedovolí. Ještě jednou vám děkuji za účast. A Milí kolegové, milé kolegyně děkuji za vyjádření vašich názorů a prosím vás, abychom přišli k dalšímu bodu, k a Evropskému monitorovacímu centru pro drogy a drogovou závislost. A prosím, zaujměte svá místa, abychom mohli okamžitě přejít k tomuto dalšímu bodu. Ehm, jde o prezentaci eh, pracovního programu. Prezentaci nám přednese Wolfgang Kutz, eh, ředitel MCDDA. Oh. hello. hello. Good to uh, see you. Nice to see you. Sorry to keep you waiting. Apologies to colleagues who are waiting for this item and... Omlouvám se kolegům, kteří čekali na tento bod. Ehm, já už předám slovo Wolfgangovi. Omlouvám se také zároveň jemu, že čekal jeho kolegům. Wolfgang Götz je ředitelem eh, MCDDA, Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost a, jak jsem řekl, předávám mu tímto slovo. Děkuji. Vážení členové Eh, výboru LIBE. Pro mě je opravdu velkým potěšením tady dnes prezentovat eh, nejdůležitější body našeho pracovního programu na rok 2015. Tento program eh, přijala řídící rada naší agentury loňského roku v prosinci. V roce 2015 dokončíme naše tříleté plánování, to znamená 2013 až 2015 pracovní program se rozhodl, že vybuduje přemostění mezi naší strategií 2013 až 15 a mezi strategickými prioritami na další období, což je 2016 až 18. V roce 2015 eh, jsme měli poměrně eh, obtížný cíl, že jsme chtěli zajistit, aby chom dostali našim klíčovým eh, závazkům, a to i přes ehm, těžké břemeno, které bylo na agenturu uvaleno díky některým obtížným okolnostem, o kterých jste si všichni určitě vědomi. Eh, naše zdroje pro roce 2013 byly výrazně sníženi, sníženy. K tomu bylo vydáno také stanovisko výboru Libe a parlamentu a situace se nějak nezměnila oproti roku 2014 ani v roce 2015 situace je nadále obtížná. A stejně tak pracovní zatížení eh, agentury roste. Máme zde například vyhodnocení riziku nových psychoaktivních látek. V roce 2014 jsme prováděli takovéto vyhodnocení na žádost rady. Konkrétně v roce 2014 jsme jich měli dvakrát tolik, dvakrát tolik vyhodnocení rizik oproti období 2010 až 2013. Nicméně MCDDA je ještě více angažováno do, pro dosažení bezpečnosti a zdraví, nebo cílu bezpečnosti a zdraví občanů EU. Možná, že si vzpomenete, že loňského roku v září jsem vám eh, předložil náš mm, takový prvotní názor na další tříletou strategii NCDDA na období 2016-18 a náš pracovní program. Eh, řekli jsme, že naší vizí je bezpečnější a zdravější Evropa. To bude eh, takovým motivem naší práci. Náš mandát, také naše znalosti, zkušenosti, naše strategické partnerství, toto jsme vypracovali za posledních 20 let, kdy naše agentura existuje, tak díky tomu všemu si myslím, že jsme v privilegované pozici, která nám umožní to dosáhnout. Podívejme se nyní na to, co může NCDDA udělat pro bezpečnost občanů EU. Já jsem přesvědčen o tom, že se všichni shodneme na tom, že bezpečnosti dosáhneme pouze pokud budeme přijímat zdravá rozhodnutí a naší roli je, abychom vám a dalším eh, zákonodárcům v EU a na národní úrovni, abychom vám předkládali silné eh, důkazy a informace, které podpoří takovéto rozhodnutí. A proto v roce 2015 chceme vypracovat, samozřejmě spolu s vámi, jakožto s naším nejbližším partnerem, druhou strategickou analýzu k evropskému trhu drog. Jak víte, tak první vydání takovéto zprávy o trhu s drogami v EU, která byla, která byla zveřejněna před dvěmi lety, se stala klíčovým referenčním dokumentem pro vytváření politik v EU. Například to představovalo oporu pro závěr rady eh, v oblasti sledování eh, nabídky drog v EU a také to bylo zapracováno do operativního akčního plánu eh, v roce pro 2014 a 2015 v případě politiky boje proti kokainu, heroinu a syntetickým drogám v rámci politického cyklu a jeho priorit. Kromě toho tento dokument byl oceněn jako nejvýznamnější dokument daného roku ze strany organizace American Library Association. Kromě toho se budeme snažit eh, přemostit eh, znalostní nedostatky, eh, jak v oblasti velikosti trhu s drogami, tak také praní špinavých peněz související s obchodováním s drogami. V roce 2015 bude vypracována zpráva a mm, bude s tím souviset určitá práce, také v souvislosti se sekcí CND a s UNGASem a závěry UNGASu pro rok 2016. Souběžně NCDDA bude pokračovat v činnosti, která, kterou má za úkol a která mu je předělena v rámci operačního akčního plánku, plánu nového uh, operativního cyklu na rok 2013 až 2017. Sem spadá analýza údajů, které uh, eh, schromáždí Europol o syntetických eh, drogách a uh, místa, kde jsou produkovány, stejně tak to platí také pro eh, výrobní místa pro kokain. Pokud je o bezpečnost EU, tak je tady další eh, zjevné pojítko, eh, jde o mezinárodní spolupráci a v této oblasti máme dlouhou tradici jako MCDDA, podporujeme komisi při provádění projektů technické asistence prioritních třetích zemích, eh, zejména se to týká kandidátských zemí a eh, zemí, které spadají do politiky sousedství, ale samozřejmě se to týká ještě celé řady dalších zemí. Tyto činnosti spolu eh, s mezinárodními partnery pro shromažďování údajů, tak to se všechno týká celkové perspektivy drogové problematiky a my tímto způsobem poskytujeme příslušným subjektům eh, údaje pro lepší reagování a případně dokonce předvídání eh, určitých událostí. Ale jak už jsem zmínil, tak eh, my neřešíme pouze bezpečnost občanů EU, ale naším cílem je také přispět ke zdraví občanů EU. MCDDA je v podstatě nyní na křižovatce u bezpečnosti a zdraví a chceme řešit oba tyto aspekty. A tady jde o určitý jedinečný eh, rys v rámci organizací EU, protože někdy se tyto dvě důležité oblasti překrývají. Eh, v roce 2015 budeme pokračovat eh, ve zlepšování našich kapacit včasného varování a vyhodnocení hrozeb, <clears throat> tak abychom mohli včas reagovat na objevující se rizika, kterým čelí občané EU v oblasti drog. Chceme zvládat systém včasného varování u nových drog, takzvaný E2TVS. K tomu se ještě vyjádřím odpoledne, ale chtěla jsem zdůraznit, že jde o klíčovou prioritu EMCDDA a velká část agentury eh, se věnuje tomuto tématu a je v tom vyhrazena velká část zdrojů agentury. Eh, chtěli, chom, chtěli bychom zajistit, aby systém mohl být, mohl být schopen identifikovat a monitorovat velkou část těchto nových drog. Eh, nemůžeme předvídat, jak tomu bude v roce 2015, ale v roce 2014 to bylo 101 látek. Abychom dosáhli tohoto cíle, tak je důležité, aby EDND, což je jediný nástroj, který shromažďuje eh, informace o více než 400 nových eh, psychoaktivních látkách, tak my chceme zajistit, aby tato databáze byla plně funkční. V roce 2014 eh, byly vynaloženy výrazné investice, Eh, na tento nástroj a další úkoly v této věci nás čekají v roce 2015. Musíme udělat ještě více a chtěl bych vás upozornit bohužel na nedostatek zdrojů, které potřebujeme pro dokončení tohoto úkolu. Je zapotřebí také přizpůsobit systém včasného varování eh, novému legislativnímu rámci, eh, tak aby bylo nahraženo nové rozhodnutí rady k, k novým psychoaktivním látkám. Pak nové trendy. Cíle EMCDDA je, je jednak předvídat budoucí trendy a také na ně upozorňovat. V roce 2015 e, chceme zlepšit naši metodiku pro identifikování trendů a chceme e, zveřejnit naši hloubkovou analýzu o e, internetových a drogových trzích což je nástroj pro boj proti obchodování s drogami. Dalším úkolem pro 2015 je eh, na žádost komise přispět eh, k prvnímu dvouletému vyhodnocení pokroku eh, a výsledku Evropského akčního plánu na období 2013 až 2016. kde hrajeme klíčovou roli jednak při provádění tohoto plánu a také při podávání zpráv o provádění plánu. Kromě toho budeme pokračovat v poskytování zkušeností a metodické podpory členským státům při vyhodnocování národních strategií a akčních plánů. Eh, týká se to také metod na eh, vyhodnocení a odhad veřejných výdajů a eh, rozvoje legislativní otázky. Spadá sem také revize současné legislativy k kanabisu marihuáně. Kromě toho v roce 2015 chceme pokračovat v úspěšné spolupráci s našimi partnery, zejména ECDC, ale také VHO, a to při prevenci eh, nakažlivých chorob eh, mezi osobami, které jsou drogově závislé a používají eh, nebo aplikují drogy injekčně s velkým zaměřením na HIV a žloutenku C. V posledních týdnech jste asi mohli slyšet, že se objevuje nový lék. Náklady jsou 100 až 200 tisíc eur, což je bohužel příliš vysoký náklad pro náš současný systém zdravotního zabezpečení. Další strategická publikace se eh, bude zabývat eh, psychickými chorobami, které souvisí s požíváním drog. Jde o důležitý nástroj pro profesionály dané oblasti a my budeme pracovat v dalším rozvinutí eh, nových důkazů a jejich revize. Jde o eh, také efektivní léčbu v EU. Není zapotřebí doplňovat, že ničeho z toho nejsme schopni dosáhnout bez toho, že by eh, naše, naši interní procesy byly efektivní a byla kontrolována kvalita. Za tímto účelem budeme nadále investovat do zlepšování e, našich klíčových epidemiologických ukazatelů a pokud je otázku e, e, nabídky drog, tak se chceme zabývat právě ukazateli, které řeší tuto problematiku. Kromě toho, abychom drželi krok s novým vývojem, tak pracujeme na nových přístupech pro sledování drog. V roce 2015 eh, se chceme zabývat také rozvojem technického návrhu pro eh, sledování, plí, sledování tzv. wastewater monitoring. Celý tento balíček bude spuštěn pravděpodobně na, základ, na začátku června tohoto roku. Já vám velmi rád pak eh, sdělím eh, základní informace eh, k této situaci a k otázce drog v EU. Celkový obrázek si můžete udělat na našich webových stránkách, kde poskytujeme trvalé informace. Vidíte tam také informace za poslední dva roky Předpokládáme, že dojde ke zlepšení našich webových stránek, budou tam další odkazy a prokles, prokliky. Budu velmi rád, když se na naše webové stránky podíváte a velmi rád odpovím všechny vaše dotazy. Děkuji. Děkuji a rovnou dám slovo zpravodajům a stínovým zpravodajům. Nejprve Teresa Jiménez Beseril a Michal Bony. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Moje otázka, pane Gece, je velice konkrétní a týká se psychotropních látek. Víme, že tyto látky jsou zdrojem uh, uh, pro drogy. Je problémem, že vlastně se získávají z legálních látek, ale potom při smíchání z nich vznikají nebezpečné drogy a je velice složité je zakázat. Tyto látky se velice snadno dostávají na evropské trhy z Indie a z Číny a e, distribuují se především po internetu. Víme, že výsledky e, nebo dopady používání těchto drog mohou být skutečně smrtící. A mě by zajímalo konkrétně, i když už jste říkal, že odpoledne se tím ještě budeme zabývat, ale zda mi můžete odpovědět, co se přesně dělá v Unii, aby se zabránilo této distribuci a zda došlo k nějakému pokroku ve vědeckém výzkumu, aby se přesně zjistila nebezpečnost těchto látek. Je velice nebez... obtížné tyto látky totiž definovat jako ilegální a následně je zakázat. Děkuji. Thank you, Teresa. Mikael. Děkuji, Tereso. Mikael. Take your time, just go to another microphone. Take your time. Are they not working? Mikrofony nefungují. To je podivné. Máte čas, nic nám tady nerozbijte. This is, this is the technology. To jsou úskalí technologie. Děkuji, přejdu do polštiny. Eh, bardzo děkuji za prezentaci. Děkuji mnohokrát za tuto prezentaci eh, pracovního programu na rok 2015. Jsem rád, že jste tady zmínil opravdu dobré priority, jako je monitorování tendencí, situace v oblasti drog, monitorování přijatých řešení a nástroje, které členským státům umožňují monitorovat rizika související s narkotiky pro vlastní potřebu. Jsem rád, že nové psychoaktivní látky také eh, se začínají zkoumat. A je dobře, že zachováváme systém včasného varování, který, který již v mnoha členských státech funguje a je skutečně potřebný. Je velice důležité, co nám řekl ředitel agentury ohledně spolupráce s Europolem. Agentura se neřeší jenom ty eh, lékařské záležitosti, ale přistupujete k tomu holisticky a spolupracujete i s Europolem, aby se vlastně omezil přístup k drogám. Myslím si, že je velice užitečná analýza distribuce drog pomocí internetu protože internet často umožňuje překonávat bariéry, které vytečuje eh, národní legislativa. Dnes odpoledne budeme mít jsme slyšení o nových psychoaktivních látkách, takže se k tomu eh, tématu určitě ještě dnes dostaneme. Já znám text zprávy eh, ředitele ohledně nedostatečného financování. S tím souvisejí rizika a mě by tedy zajímalo, jak vysoká jsou tato rizika pro rok 2015, kolik peněz vám bude chybět. Děkuji, Michale. Tak nyní Anna Het. Tak so mycket för er presentation. Děkuji. Děkuji za prezentaci. Chtěla bych poděkovat za důležitou práci, kterou děláte. Mám několik otázek. Začnu tím, co je důležité. Důležité je, abychom věděli, jak tato práce vypadá i na úrovni členských států, zda členské státy využívají ty možnosti, které vy jim dáváte k dispozici. Dále otázka statistik, to je eh, věc, která je vždy velice důležitá. Říkala jsem si, zda třeba máte statistiky týkající se možnosti tí obchodování s drogami. Eh, zda víte, třeba eh, o konfiskacích, eh, k němž došlo v členských státech. Dále škrty v rozpočtu. To je opravdu škoda, protože ta vaše práce je nesmírně důležitá a je škoda, že vám byly takto omezeny finanční prostředky. Děkuji. Thank you very much, Anna. Děkuji, ano. Nyní Martina Andersen. Děkuji. Děkuji vám za prezentaci. pracovního programu. Od roku 2013 se na radě vede diskuse o restriktivních opatřeních v oblasti nových psychoaktivních látek za italského předsednictví mělo být dosaženo společného postoje, ale k tomu nedošlo. A já jsem tady poslouchala eh, priority lotyšského předsednictví a neviděla jsem, že by tam o tom byla nějaká zmínka. Říkal jste, že jsou 104 nové psychoaktivní látky a podobně jako ostatní poslanci. I já jsem znepokojena škrty ve vašem rozpočtu, protože toho musíte naopak dělat více. Potřebujeme více údajů, více studií. Jsem si vědoma toho, že britská vláda eh, vlastně využila svého optautu u těch nových směrnic o drogách – nicméně eh, stále se podílejí na výzkumu, tak doufám, že vám to umožní s nimi spolupracovat, protože ty údaje získané při britském výzkumu určitě mohou být užitečné i pro jiné členské státy, které se tímto zabývají. Eh, to je věc, k které se vrátíme eh, ještě dnes odpoledne a pak o tom možná budeme moci diskutovat více do detailů. Děkuji, Martino. Nyní Carlos. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl se přidat ke kolegům, kteří již chválili agenturu za práci a kteří tady říkali, že si ceníme práce jejího ředitele. Ve svém prohlášení jste hovořil o rozpočtových škrtech, řada kolegů už se o tom také zmínila a já bych se chtěl zeptat na konkrétní otázku. Můžete nám uvést jeden, dva příklady nějakých velkých projektů, které byste chtěli provádět, ale nemůžete kvůli rozpočtovým škrtům. Abychom měli představu, o co přijdeme kvůli rozpočtovým škrtům. Děkuji. Thank you very much. No to je dobrá otázka, děkuji. A na závěr pan Korao. Grazie, grazie presidente. Děkuji, pane předsedo. Ne, tak já bych chtěl zdůraznit význam sledování monitoringu, který eh, zajišťuje MCDD. Eh, zopakuje také otázku, kterou už v podstatě položili kolegové přede mnou. A rád bych se chvilku pozdržel u studie, pokud existuje nějaká studie o vztahu mezi drogami a mezi činností Eh, kriminálních organizací. To znamená obchodování s drogami, jaký to má dopad na rozpočet eh, těch organizovaných eh, kriminálních organizací. Příklad například jiných států v Evropě, kde mm, lehké, takzvané lehké drogy byly legalizovány, zda to mělo nějaký pozitivní dopad na organizovanou trestnou činnost a na také veřejný rozpočet a výdaje veřejného rozpočtu, protože myslím si, že i o těchto věcech bychom měli hovořit. Děkuji. Thank you, Mr. Corral. Děkuji, pane Korál. Dám tedy slovo rovnou Volgangovi. Máme opravdu velice málo času a já se vám za to omlouvám. jsou to kolegové, kteří se dlouhodobě zabývají drogovou politikou a všichni řekli, že děláte velice dobrou práci a i proto se vám chci uh, omluvit. Je to skutečně ostuda, že máme tak málo času, máme tady ještě kolegy z Kypru a máme beznadějný sklus, jak určitě víte, takže budete muset být bohužel stručný. Tak prosím o stručnost a velice se vám za to omlouvám. Děkuji, pokusím se být skutečně velmi stručný, ale opravdu mohl bych hovořit celé hodiny. Nejprve bych chtěl poděkovat za ta hezká slova na adresu agentury a její práce. Samozřejmě to nejsem já, ale 101 lidí, kteří pracují v Lisabonu a já jim vyřídím, co jste o nich říkali. Další bod, u kterého mohu být docela stručný, to je ta otázka rozpočtu. Já vím, že parlament byl vždy naším spojencem, pokud jde o rozpočet, ale skutečnost je taková, že od roku 2010 máme stejný rozpočet, stejnou výši prostředků bez ohledu na inflaci a teď došlo k tomu škrtu. 2014 to navrhla komise eh, i pro rok 2015. Eh, v parlament, parlament je si toho vědom, snažili se nám pomoct, abychom dostali alespoň tolik, co jsme měli předtím. V posledních diskusích s komisí jsem měl trochu dojem, že komise mění názor a že možná dostaneme i podporu komise, tak aby se ta rozpočtová situace zlepšila. Nevím, jak moc, ale ta atmosféra se změnila na komisi. Velice rychle k těm otázkám. Co se týče těch, právní, eh, těch legálních látek. Před několika lety se objevily eh, takto některé látky na trhu, teď se situace mění. Nové látky se objevují na legálním trhu, protože pokud vlastně nejsou nějak kontrolovány, tak mohou být legálně prodávány třeba i přes internet. A tady právě funguje náš systém včasného varování. Když vidíme přes naši síť nebo přes síť Europolu, že se objevují nějaká rizika v členských státech v souvislosti s některými látkami, které jsou legální, tak vlastně máme ten společnou zprávu naší agentury a Europolu, a necháme vypracovat posouzení rizik a pak případně se mohou přejmout nějaká opatření. To je přesně důvod, proč ten systém včasného varování a posuzování rizik eh, je tak důležitý. Máme údaje o pašování. Informace dostáváme především od partnerů z Europolu a jiných mezinárodních organizací. Máme 20-letou Eh, spolupráci eh, a informace týkající se zabavených drog, takže můžeme vám případně poskytnout statistiky ohledně toho, jak se to vyvíjí za posledních 20 let. Eh, pokud jde o radu, italské předsednictví se snažilo najít nějaké řešení na straně rady, ale nepodařilo se jim to odpoledne si asi vyslechneme lotyšské předsednictví v této věci, ale vím, že oni jsou odhodláni učinit pokrok, aby se to dotáhlo do konce. Ještě rychle k tomu rozpočtu konkrétně, co nemůžeme dělat. Máme databázy o nových psychoaktivních látkách, která by potřebovala nové investice ve výše 300 tisíc eur, tak abychom to mohli dostat na novou technologickou úroveň. Je to velice jednoduchý proces. Já jsem vlastně zdvojnásobil lidské i finanční zdroje u těch nových psychoaktivních látek a nemůžu tam dát víc, aniž bych poškodil jiné další oblasti. A potřebovali bychom mnohem více peněz na studie týkající se posuzování rizik látek. To jsou různé toxikologické eh, studie, farmakologické studie a nemáme na to prostředky. Také bychom potřebovali více peněz na posuzování rizik a související jednání. Já nemohu vždy dělat ta jednání, to znamená, aby se sešel náš vědecký výbor plus někteří další experti. Ty lidé stojí peníze, protože musí přijíždět z různých míst. Také bych potřeboval peníze na nahrazení nedostatků eh, v jiných částech naší práce, protože jsme to museli obětovat na ty psychoaktivní látky. A ještě poslední věc, pokud jde o organizovaný zločin, doufám, že na nic jiného jsem nezapomněl, organizovaný zločin a jeho zapojení do obchodu s drogami, eh, to asi všichni víte, jak to funguje, k tomu nemusím říkat nic moc dalšího. Organizovaný zločin pochopil, že produkce konopí v Evropě a mm, také tady a balení nových psychoaktivních látek, že to je zajímavý e, trh pro ně. A my už se spolupracujeme s agenturami v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, také s různými mezinárodními partnery a Zaměřujeme se na otázku trhu a praní špinavých peněz v této souvislosti. V předchozích diskusích jste zmiňovali, že pařížské jste zmiňovali pařížské útoky. Dva z těchto tří lidí byli také uživatelé a zároveň díleři drog. A my tedy máme návaznost i na tuto oblast. Nemluvě o tom, že často z drog se financují teroristické organizace. To je třeba si také uvědomit, eh, když mluvíme o naší budoucnosti. Tyhle oblasti jsou pro eh, MCDD a stále důležitější, ale nechceme zvolnit ani v jiných oblastech. Takže děkuji a doufám, že jsem toho moc nevynechal. Děkuji vám, děkuji vaší agentuře, mluvám se, že je to pod takovým tlakem. Je to velmi důležitá oblast, eh, činnosti a toho času bylo skutečně málo, ale přesto děkujeme za veškerou práci vaší agentuře a děkujem, děkuji i vašim kolegům. A poprosím eh, paní Kutra, aby se ke mně připojila. So colleagues, I'm going to um, Again. Kolegové, máme velmi málo času. A jakmile se kolegové k nám připojí, tak zahájíme to tedy prezentace paní Skevy Kutra, předsedkyně stáleho výboru pro osoby, které jsou postiženy uprchlictvím a dalšími jevy sněmovny Kypru. Můj předseda López Aguilar navštívil Kypr a vedl výměnu názoru s členy vašeho výboru pro nezvěstné a v návaznosti na tuto návštěvu koordinátoři Libe rozhodli o pozvání paní Kutra, aby oslovila parlament o současné situaci. Vy tu situaci znáte, navštívili jste i SN. Je, vede delegaci výboru a omlouvám se ještě za to, že jste museli tak dlouho čekat, ale jsou to velmi nalevé otázky, které určitě sledujete a děkuji vám za vaše vystoupení. Členové výboru AFE také vyjádřili zájem o sledování vaší prezentace, takže paní Kutra Kukuma máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěla bych vám nejdříve poděkovat za to, že jste nám umožnili vás zde navštívit, abychom pohovořili o osobách nezvěstných na Kypru. Po řadu desetiletí 2001 osob jsou nezvěstné, 1508 řeckých Kypřanů a 478 tureckých Kypřanů. A nemáme žádné informace o jejich zmizení. U většina zmizelých nejsou žádné ostatky kosti nic, co by mohla rodina pohřbít. Existují pouze fotografie a dokážete si představit rozsah eh, tragédie, která se týká těchto nezvěstných osob. Pokud jde o populaci Kypru, to představuje ztrátě 165 tisíc eh, Němců, 122 tisíc Britů, 18 tisíc Švédů a 20 tisíc Čechů. Tragédie eh, začala v 60. letech, kdy velký počet nezvěstných osob dosáhl až počtu 2000 a tato otázka byla uznána všemi zúčastněnými stranami jako humanitární otázka a bylo dohodnuto, že to, že to představuje prioritu po snaze kyperské vlády a po protestních demonstracích a po jednotlivých usneseních odhlasovaných v OSN byla vytvořena vyšetřovací komise o nezvěstných v roce 1981 a ten a zvláštní program byl spuštěn v roce 2005. Vyšetřovací komise je tvořena třemi členy, jedním zástupcem kypersk, řeckých kypřanů, jedním zástupcem tureckých kypřanů a jednou osobou, kterou vybral Mezinárodní výbor Červeného kříže. Pan Nestoras Nestoro zastupuje e, řecko-kyperské společenství, pan Gulden Plumer Kučuk zastupuje turecko-kyperské společenství a pan Paul Henri Henrik zastupuje Spojené národy. V rámci tohoto programu funguje humanitární laboratoř na Kypru a identifikace podle DNK probíhá v, v laboratoři ve Filadelfii. Až dosud na základě této metody byly identifikovány kosti 164 564 osob bylo identifikováno přibližně 400 řeckých kypřanů a 140 tureckých Kypřanů. Pokud jde o exhumace, sedm eh, lokalit funguje v okupovaných územích a jedno v svobodném, na svobodném území. Identifikace v letech 2013 až 2014 eh, čísla klesla, kdy procento, přes procento eh, prací na exumacích bylo identifikováno pouze 15 ostatků. A důvody těchto poklesů jsou různé. Odmítání Turecka spolupracovat, poskytovat informace a zpřístupnění vojenských archivů. A je známo, že některé oblasti, kde existují eh, masové hroby, tak tyto oblasti byly vyhlášeny jako nepřístupné vojenské oblasti a není možné zde bádání provádět. Až dosud eh, došlo k exomaci na 234 místech. Máme in, informace o 214 místech a domníváme se, že informace, které má Turecko, jsou informace důležité a pokud by nám Turecko poskytlo, tak by ta práce byla urychlena bez dalších výdajů. Požadujeme tedy tyto informace po Turecku, co se týče oblasti, kde byly pohřbeny nezvěstné osoby. A také žádáme o informace týkající se přemístění ostatků řadě případů totiž došlo k přemístění ostatků a kostních ostatků a Turecko by mohlo poskytnout vyšetřovací komisi informace a, inform, a diplomatické snahy by měly být v tomto směru e, využity. Jde o vesnici Asia, tam byly přemístěny kostní ostatky Eh, nezvěstných osob a rodiny pohřbily rodinné příslušník na základě pouze velmi malého množství eh, kostí, které jim byly předány, protože ty zbytky kostí byly přemístěny. Vidíte, jak to vypadá na tomto obrázku. My tedy eh, se ohrazujeme vůči dvojímu zločinu okupačních tureckých jednotek, jak uvedl člen vyšetřovací komise pan Arny prvotní zločin je poprava osob ze zadu střelnou zbraní a poté přemístění ostatků kosterních ostatků těchto osob. Jde o umyslné zločiny a vlastně druhotný zločin má zakrýt e, prvotní zločin vraždy osob, které jsou civilní. 430 eh, řeckých kypřanů, jejichž eh, kostní ostatky byly identifikovány, tak eh, jsme zjistili, že pouze se našlo 25 jejich kostí. Dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci, na základě usnesení a výnosu čtvrtého odvolání Kypru proti Turecku v Evropském soudu, u Evropského soudu pro lidská práva. Turecko má uvést podrobnosti o osudu nezvěstných a zmizelých eh, řeckých Kypřanů a odpovědní, odpovědné osoby by měly být předmětem zájmu spravedlnosti. Nesmíme zapomínat na mezinárodní eh, instituce, které hájí lidská práva a která stojí po boku osob nezvěstných. Turecko nechce dodržovat eh, usnesení Mezinárodního politického práva z roku 2014, eh, kdy má odškodnit za nezvěstné osoby a zejména výnos, podle něhož Turecko má uhradit Kyperské republice do tří měsíců, což je lhuta, která vypršela v srpnu, 30 milionů euro za morální újmu. Aby byla, aby bylo mezinárodní společenství oklamáno, tak okupační úřady vytvořili jednotku pro zmizelé osoby v okupačním, na, okup, na okupovaném území, kam jsou zvány rodiče zmizelých osob, jejichž ostatky byly identifikovány, aby mohli předat informace o jejich zmizení. To je velmi bolestné pro rodiny, aby vlastně museli jednat s pachateli těchto tragédií a je třeba tyto, post, tento postup ukončit. Chceme každopádně poděkovat Evropské unii za finanční příspěvek. Evropská unie je hlavním dárcem, který umožňuje, že tato vyšetřovací komise může fungovat. Chceme zejména poděkovat Evropskému parlamentu za to, že schválil tyto částky a chceme vám také sdělit, že Turecko každoročně přispívá 100 e, tisíc dolarů. Obvykle e, těsně před zasedáním Evropského výboru politická práva, e, aby dala najevo, že podporuje činnost toho, této vyšetřovací komise. Ale chceme, aby Evropský parlament podporoval nadále činnost vyšetřovací komise a a proto žádáme, aby jste přispěli k tomu, že Turecko bude plnit své povinnosti. Rodiny nezvěstných osob mají e, právo uspořádat e, pohřeb svých e, rodinných příslušníků, mají právo se dozvědět pravdu o tom, jak tyto osoby zahynuly. A domníváme se, že by to přispělo ve snaze Evropský parlament by k tomu mohl přispět, kdyby byl stanoven zpravodaj pro tyto otázky. Vážení europoslanci a europoslankyně, je velmi obtížné sdělit bolestnou skutečnost, kterou zažívají stovky rodin na Kypru po desetiletí. Rodiny, které po letech dostávají ostatky svých příbuzných v malých krabičkách místo rakve. Po dobu 40 let tyto rodiny očekávají možnost pohřbít ostatky svých eh, příbuzných a je velmi obtížné se podělit o morální utrpení rodin na Kypru. Proto vás chci vyzvat, abyste se zúčastnili jednoho z těchto pohřbů. My jako zástupci našeho lidu jsme se vždy zde zúčastnili a viděli byste na vlastní oči eh, lidské tragédie a potom pochopíte, proč vás v uvozovkách stále otravujeme tématem, které je tak eh, staré, alespoň na první pohled. Nakonec bych chtěla zdůraznit, že pro Kypr je nezbytné tedy tuto stránku dějin obrátit a jít ku předu. A jde, je třeba jít eh, na této cestě cestu historické pravdy. To je nezbytná podmínka pro znovu usmíření mezi oběma společenstvími. To je nezbytné proto, aby Kypr mohl konečně se obrátit zády k minulosti a dívat se do budoucnosti a aby se náš lid znovu sjednotil. Děkuji vám mnohokrát. Někteří z kolegů navštívili tato zařízení a já chci vyzvat kolegy, aby to učinili znovu nehledě na politické aspekty, na lidské rovině je to velmi eh, dojemné a máme problém, kolegové, s časem. Máme tu tři řečníky přihlášené do rozpravy a musím ukončit seznam řečníků. Pan Mavridis, pan Terry Gavras. A nemůžeme ten seznam dále rozšiřovat, protože tlumočníci mají právo na přestávku. Takže, takže nejdříve pan Kirkos. Děkuji, pane předsedo. Prezentace paní Kutry byla velmi dojemná a já jsem si jist, že všichni přítomní chápou tragédii, kterou představuje to, že nemůžete pohřbít eh, členy vlastní rodiny. To je humanitární tragédie, kterou je třeba ukončit. A je velmi důležité, abychom vyvinuli veškerý možný tlak pro to, abychom k tomu přispěli. A já naprosto souhlasím s tím, že by bylo třeba mít stálého zpravodaje, který přispěje k této snaze. Děkuji. Děkuji, že jste byl k věci a stručný. Pan Mavredis jako další. Nejdříve bych chtěl přivítat paní Kukumu z kyperského parlamentu, jakož i zbytku parlamentního výboru z Kypru, kteří sedí po mé levici. Musím se přiznat, že jsem se zúčastnil těch obřadů, ale byl jsem velmi dojat tím, co jsem zde viděl opět na obrázcích. Mám stručnou otázku. Za prvé, to je zločin proti lidskosti a vůbec nesouvisí s eh, tureckými či řeckými kypřany. Za druhé, chtěl bych, aby nám paní Kukuma vysvětlila ještě jednou, proč si myslíte, že turecká armáda a Turecko nechce spolupracovat eh, v tom, co jste popsala ve svém prohlášení a také jak můžeme být nápomocni vašim cílům, kromě toho, že vám poskytneme peníze. A zpravodaje, tam souhlasím s řeckým kolegou. A konečně stručný příspěvek pana Tereka Vrase. Děkuji mnohokrát, pane předsedo jsem zhrozen tím, co jste uvedla. Je neuvěřitelné, že něco takového se děje v zemi, která patří k Evropské unii. A já bych rád učinil tři prohlášení. Co můžeme udělat směrem k Turecku, které poskytuje peníze, ale platby a podobně jsou zajímavou pomocí, ale neřeší to příčinu problému. Za druhé, vylučujete, že by kriminální skupiny zde působily v těchto věcech. Je to čistě politická záležitost mezi státy. A za třetí, naprosto souhlasím, že jsem pro větší zapojení našeho parlamentu tak, abychom učinili něco konkrétního, specifického, efektivního, abychom pomohli. A abychom to neřešili pouze penězmi nebo tady našimi projevy. Což je důležité, ale ta věc je mnohem důležitější než ta příčina je důležitější než ten, učin, ten dopad. Ale hrůzné je, že se to opět děje opakovaně a to by skutečně mělo přestat. Děkuji, že jste byl stručný. Paní předsedkyně Kukumo, můžete odpovědět na otázky a e, přednést závěrečné, závěrečné prohlášení, takže prosím, buďte stručná, pokud to lze. Děkuji. Je pravda, že je těžké e, popsat některé aspekty ale musím být stručná. Turecko se pouští do obstrukcí, to je pravda, ale abychom tomu čem mohli čelit, bylo by třeba vyhnout tlak na Turecko, aby Turecko umožnilo přístup k archivům, což je důležité. Pokud Turecko poskytne informace o oblastech, kde jsou pohřbeny nezvěstné osoby, tak eh, práce komise skončí mnohem rychleji a nebude nutné tolik zdrojů do té činnosti vkládat. Nebude nutné provádět exumace na nesprávných místech. A z tohoto hlediska vaše úloha je velmi důležitá. Avšak na druhé straně, a tady vyjádřím určité zklamání, usnesení, které je projednáváno, nehovoří o zmizelých osobách. A když takové věci nastanou v zemi Evropské unie, a když v dokumentu EU a e parlamentu tyto aspekty jsou nepřítomné, tak to skutečně je velkým zklamáním, protože nejde jenom o řecké kypsany, ale jde také o vyšetřující komisi o nezvěstných osobách a tato komise, pokud dostane správné informace, tak skončí dříve svou práci. Takže tlak se musí týkat předávání těchto informací ze strany Turecka. Měli bychom mít také přístup do vojenských pásem, která jsou vojensky obsazená. A tam existují i pohřebiště a hroby. A my se domníváme, že Turecko pohřbilo tyto nezvěstné osoby právě ve vojenských pásmech, aby nebylo možné provádět exumace a průzkum. A když eh, žádáme o povolení pro určitou oblast, pokud došlo k přemístění, a je třeba reorganizovat eh, vykopávky 100 metrů od původního místa, tak je třeba eh, požádat znovu. Takže si dokážete představit, jak obtížná je ta práce. Osoby, které přišly o rodinu před 40 lety, stárnou a nemohli pohřbít eh, své příbuzné vlastně Turecko má k dispozici veškeré informace a pro nás je to klíčové, musí je předat. Pokud jde o, o možnost, že se do toho zapojí e, zločinecké skupiny, v roce 74 při invaze Turecka nešlo o žádné zločinské skupiny, takové žádné neexistovaly. Šlo pouze o okupační armádu, která eh, dává instrukce vojákům, aby zezadu popravili osoby, a nejen vojáky, ale i neozbrojené civilisty. A mezi nezvěstnými je celá řada malých dětí, celé rodiny byly zlikvidovány. A tehdy to nebyla zážitost žádných zločineckých spolčení. Tím skončím. závěrem připomenu, že Evropský parlament by nás měl doprovázet v našich snahách a tato tragédie by měla být po 40 letech ukončena. Musíme skutečně působit na Turecko v tomto směru. Takže vám ještě jednou děkuji a samozřejmě jsme vám plně k dispozici pro veškeré další informace můžete na mě obrátit. A jak už jsem řekla, budete vítáni na Kypru, abyste sami viděli, o co se jedná. Já jsem to sám absolvoval, takže to skutečně mohu doporučit kolegům. Chci říci, že intenzivně politická diskuse by si zasloužila více času, ale čas jsme vyčerpali ale vaše prezentace byla velmi účinná. Děkuji, omlouváme se kolegům, že se nemohli vyjádřit, ale děkujeme vám za vaši přítomnost, velmi si to vážíme. A jako politici určitě chápete, že jsme pod tlakem událostí a děkuji všem kolegům za vaše trpělivost a zejména těm, kteří zde projevili zájem o vaše vystoupení. Tolik tedy naše pan předseda také děkuje tlumočníkům za jejich trpělivost a začneme ve 14 hodin.